vypracují texto a, text a děkuji za ně. Některé z nich eh, v té podobě, v jaké jsou, nemohou být začleněny, ale je možné, že po tomto zasedání budeme moci dospět k dohodě s těmi, kdo tyto návrhy předložili. Domnívám se, že skutečně eh, v zásadě, jak si spolu souhlasíme, možná, že se to týká jenom prostě způsobu vyjádření, eh, přijde mi, že je to buď příliš pádné nebo příliš konkrétní. Děkuji mnohokrát. Muchas gracias. Eh. Já vám děkuji. Má k tomu někdo nějaké připomínky nebo otázky? Pan Zalecký. Z, z perspektivy EPP a jednocześnie taky... Z hlediska EPPED a také podle mě osobně je velmi dobře, že paní navrhovatelka předložila tyto změny týkající se školních osnov na druhém stupni. tak, aby hodnoty Evropské unie, od kterých se Evropská unie odvíjí, byly šířeny mezi naší mládeží. Díky tomu by naše společnost měla lépe chápat Evropskou unii. Potom je tady pozměňovací návrh číslo 13, který paní navrhovatelka přijmout nechtěla, nicméně ten se odvíjí od mé osobní zkušenosti s takovými projekty, nejenom uh, nutně ve školách, ale někdy uh, sami školáci nebo žáci bývají vlastní iniciativy, aby zlepšili povědomí ve společnosti o evropských záležitostech. Mám teď na mysli místní iniciativy v malých městech a vesnicích, kde se školáci snaží mobilizovat místní komunity. Obracejí se na policii, na radnici, na místního faráře, na místní podnikatele a ti všichni potom se společně účastní takových projektů a právě účastí se naučí eh, hodně informací o Evropské unii a to aktivním způsobem. A já si myslím, že úplně zadarmo to být nemůže, takže pokud na to přidělíme nějaké prostředky, tak by to určitě pomohlo věci. Měli bychom tedy těmto organizacím, které podobné projekty provádějí, dávat neměli a spíše financovat tyto iniciativy. Tolik tedy ke školám obecně a k těmto iniciativám, které se odvíjí na místní úrovni. Pan Vilověcky. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl tady obhájit svůj pozměňovací návrh 5, který se týká problému, jak se u nás v Avku říká, eh, democratic gap, tedy to není problém deficitu, to je problém eh, nedostatečné legitimizace Unie mezi občany. A to je velký, velká výzva, velký problém, protože my eh, činíme pokroky, ale ten kontakt s občany nefunguje. A to, co se teď popírá a nebo spochybňuje, to je také stanovisko paní zpravodajky, E, a můj, eh, oni tady je snaha to rozdělit můj pozměňovací návrh, aby eh, se současně akceptovalo, že je tu nedostatečný kontakt, ale chtějí, chci vyškrtnout významné věci, jako třeba um, konstatování, že to je veliká výzva spolu s politickými stranami a, a s médií, která eh, nám nepomáhají a, a je velmi těžké je dotlačit do pohybu, dotlačit je k tomu, aby navázali kontakt evropských institucí eh, a občanů. To je také problém konzultací s občany. Eh, návrh nové instituce, který jsme vypracovali v rámci výboru AVKO. Eh, včera se o tom jednalo a komise a výbor se k tomu postavil pozitivně. My o tom budeme ještě diskutovat v příštím měsíci ve Štrasburku. Takže ještě jednou, vážení kolegové, prosil bych, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, protože on je velmi důležitý pro tento vynikající dokument pana Higgy, protože jestliže tady jde o problém dialogu s občany, pak je to právě problém eh, rozvoje aktivit politických stran, médií a, a přímého kontaktu evropských institucí s občany prostřednictvím konzultací a to je opravdu naprosto stěžejní pro náš pokrok. Děkuji. Eh, merci, Já vám děkuji, pane poslanče. Chtěla by komise a její zástupce, pan Jorna z eh, Generální ředitelství pro komunikaci, k tomu něco říci? Ne, ne, děkuji, pane předsedo. Nic k tomu nemáme. Nevidím, že by se ještě někdo další hlásil o slovo a proto bych požádal paní navrhovatelku, aby to všechno zhrnula. Gracias. Děkuji. Um Vynasnažím se okomentovat eh, eh, příspěvky obou pánů. To, co řekl pan Zaleský, eh, my jsme udělali, to jsme zapracovali v kompromisním návrhu, ale pozměňovací návrh číslo 13, já se domnívám, že v zásadě spolu souhlasíme. Ehm, jenomže Eh, to je samozřejmě velmi osobní názor, ale já se domnívám, že naše parlamentní práce v každé zprávě, eh, kterou mm, navrhujeme, se snažíme vynalézat něco nového. A máme celou řadu žádostí, nápadů, požadavků, eh, které spíše naši práci komplikují a komplikují také život občanů, než, se, než vůbec pochopí, co zamýšlíme. Můj záměr, moje práce velice často eh, když pracuji na zprávě, eh, tak vždycky uvažuji o tom, jak lépe využít to, co již máme. A v pozměňovacím návrhu číslo 13 eh, pan Zalesky říká, že se tady žádá komise, aby dala větší finanční prostředky pro projekty, k podporující evropskou ideu. Já souhlasím s, tím, s touto myšlenkou, ale co to jsou projekty podporující evropskou ideu? To je to, co podporuje eh, evropské hodnoty, či co? Ale takové programy již existují. Existuje celá řada programů dlouhodobého nebo celoživotního vzdělávání, jsou vynikající, eh, jsou prostě věnované jako Comenius pro školy prvního stupně, Erasmus pro vyšší stupně a všechno báječně funguje. A to, co jsem navrhovala já, bylo namísto toho, abychom řekli, že vytvoříme program, ne, budeme vyžadovat, aby tyto programy dosáhly lepšího financování, aby se tedy navýšilo toto financování. Já si myslím, že to bychom měli vyžadovat. A druhá část pozměňovacího návrhu, která říká, že kromě těchto programů by měly být také programy směrované na eh, střední školy a na vysoké školy, eh, které budou nasměrovány na požadavky také lokální úrovně. Já si myslím, že nemůžeme být takto konkrétní. Jak víte, všechny tyto otázky vzdělávání eh, leží v kompetenci jednotlivých členských států a my můžeme navrhovat, můžeme vyžadovat, ale budeme-li to dělat obecně, jej bude to lépe fungovat, domnívám se. Čili zhrnu v zásadě souhlasím a budeme se snažit nalézt řešení, které by vlastně uspokojilo obě strany, aniž by komplikovalo zprávu jako takovou. A to, co řekl pan Bělověcký eh, v souvislosti s pozměňovacím návrhem číslo 5, no pravda je, že první část toho návrhu, kde vyjadřuje své obavy o té propasti, která existuje mezi občany a Evropskou unii, to s tím naprosto souhlasím. Ne, že bychom to říkali my, to přeci není naše hodnocení, eh, to nám dokazují průzkumy veře, veřejného mínění. Eh, které nechala vypracovat komise. S tím tedy souhlasíme. A po této první části pan Vělověsky říká, že to se od, odráží v nedostatku zájmu ze strany sdělovacích prostředků a jednotlivých národních stran. No, to bych se tedy neodvážila tvrdit. Pravděpodobně um, uvnitř jednotlivých států možná některé národní strany mají větší zájem o Evropskou unii, některé menší, ale všechny sdělovací prostředky nemají tuto absenci zájmu, to bych si tedy netroufala říci. Samozřejmě potřebujeme, aby nám sdělovací prostředky pomáhaly více, ale vyjádřeno to tímto způsobem s tím nemohu souhlasit. A třetí část návrhu, která představuje možnost ustano, ustavit mechanism jakových obecných konzultací s občany. To se mi jeví jako ohromná komplikace. Ehm, mám pocit, že ehm, jsme vlastně eh, v možnosti, když všechno půjde dobře, že bychom v roce 2010 mohli implementovat Lisabonskou smlouvu. A Lisabonská smlouva přesně toto v sobě zahrnuje. Počítá právě s širokou um, účastí občanů a zahrnuje také řadu prostředků, které by to podporovaly. Čili já si myslím, že když budeme hm, podporovat co nejrychlejší přijetí Lisabonské ústavy, uděláme lépe a pak uvidíme, kam až budeme moci dospět. To je vše, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Eh, muchas gracias, señor. Já vám děkuji, paní poslankyně. Hlasování proběhne dnes odpoledne. Děkuji vám a teď se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. Je to bod číslo 12. Udělení absolutoria za rok 2007. A navrhovatelem stanoviska je pan Ištvan Santivani. Jsou k tomu jenom dva pozměňovací návrhy. Možná si vzpomínáte, že už jsme o tom diskutovali. Diskutovali jsme o tom, eh, jak financovat eh, mise v Afghánistánu a v Iráku, buď přímo nebo prostřednictvím různých agentur. A já bych chtěl panu navrhovateli dát slovo, aby zahájil naši první výměnu názor. Takže pane Santivani, máte slovo. Děkuji. Já eh, jenom se dovolím velmi stručně vás poinformovat o tomto stanovisku. Jsou tady čtyři zásadní věci. Za prvé bych chtěl vyzvat komisi, aby zlepšila své monitorovací postupy. A aby zlepšila vůbec své organizační postupy a ulehčila administrativní zátěž. To je první věc, kterou očekávám od komise. Druhá věc je citlivější a k tomu na to jsou namířeny dva pozměňovací návrhy. Jde tady o to, abychom požádali komisi, aby zlepšila své úsilí a začala poskytovat všechny patřičné informace účetnímu dvoru, a to včas a řádně. Ne, že to je už dlouhá debata a došlo tady k určitému pokroku kterého my si vážíme a jsme rádi, že došlo k už k jedné dohodě, ale co je také důležité, je, jak to probíhá v praxi. Proto žádáme komisi, aby zvýšila počet ověřovacích eh, misí a jejich efektivnost, aby zlepšila transparentnost a vyjasnění některých otázek, ve spolupráci s OSN a s eh, agenturami OSN, protože my si myslíme, že v té oblasti přetrvávají určité problémy. A za třetí vyzýváme národní orgány, aby začaly uplatňovat eh, platné zákony. V některých členských státech jsou s tím problémy, například v Bulharsku a v Turecku. A my si myslíme, že národní orgány by se měli postarat, aby bylo zajištěno dodržování zákonu. A za čtvrté, jak už říkal pan předseda, parlament očekává, že bude pravidelně komisí informován o provádění eh, plánu obnovy pro Gruzii. Doufáme tedy, že o tom dostaneme informace velmi podrobné a budeme moci se o tom dělat eh, představu. Potom jsou tady dva pozměňovací návrhy. Jednak eh, v tom prvním uznáváme pokrok, který byl dosaženo eh, mezi komisí a OSN. Já s tím nemám problém, já mm, s tím v podstatě souhlasím, ale mohu přijmout pouze tento návrh, pokud poslední věta prvního odstavce nebude vypuštěna. Myslím, že to je důležitá věta a neměli bychom o ní přijít. Bez toho, aby to vedlo k zbytečné administrativní zátěži pro příjemce. To by tady podle mě mělo zůstat. Jinak eh, mohu přijmout eh, tento pozměňovací návrh pana Lambsdorfa, pana Gavronského, paní Domeš a Joa Leinena. A ten druhý návrh, s tím já nesouhlasím. Myslím, že bychom tady měli použít eh, ne tak silnou eh, formulaci ohledně eh, využívání prostředků Hlavní poselstvím by mělo být, a toto to, skutečně komise toto poselství potřebuje, že, eh, ale parlament je jaksi strážcem užívání těchto peněz, tak je důležité, aby bylo jasné, že tady prostě máme problém a potřebujeme to zlepšit. Eh, za druhé, pokud bychom akceptovali druhý pozměňovací návrh, Ehm, tak eh, to velice podporujeme. Děkuji, pane Sant Ivany. A pan Galer chce vzít slovo? Ne, ne, ne. ne. No, no. Okay. Yeah, Mr. Galler agrees. Uh... Takže ne. A hlásí se ještě někdo? Nikdo. Takže bych poprosil zástupce komise, pana Reddingtona. Reddington. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den. Já velmi vítám toto stanovisko. Chtěl bych potvrdit, že máme také velké, nebo se velmi snažíme co nejlépe využívat prostředky daňových poplatníků, a to v jakémkoliv rámci, ve kterém působíme. Víme, že finanční nařízení vytvořili systém společného řízení. My si myslíme, že to je užitečná věc. A dohoda, kterou máme s OSN, je dobrá dohoda. Nicméně, jak Evropská komise, tak OSN jsou dvě velké organizace a myslím, že je nevyhnutelné, že určité ověřování by mohlo být trochu komplikované vzhledem eh, k způsobu, jakým to všechno funguje. A my jsme nedávno provedli hodnocení, které bylo pozitivní, aspoň co se týče přidané hodnoty. Financování společných projektů prostřednictvím OSN, zejména tam, kde Evropská komise by nemohla doručit humanitární pomoc v některých oblastech eh, po konfliktech a proto si myslím, že spolupráce s OSN je velmi důležitá. A na druhou stranu je velmi důležité, abychom měli určité záruky a přístup k informacím, které potřebujeme pro ověření, pro plácení. Není to problém, který by se týkal úplně všech eh, oblastí. Máme čím dál tím větší částky nebo větší část těch projektů je ověřována bez jakýchkoliv problémů. Na druhou stranu se ale myslíme, že všechno by mělo být pod kontrolou. My se snažíme spolupracovat s OSN na vyjasnění některých postupů, snažíme se vyjasnit pokyny pro zaměstnance, aby věci probíhaly hladce a snažíme se co nejvíce zdůrazňovat dobrou spolupráci. Jak víte, zástupci účetního dvora se zúčastnili eh, poslední zasedání eh, toho orgánu, který má na starosti dohodu FAFA, to se konalo loni ve Vídni a účetní dvůr byl vyzván k tomu, aby se spojil se svými kolegy nebo se svými protižky v OSN, tak aby ty postupy se mohly do budoucna zlepšit. Vy sám, pane předsedo, jste se zmínil o zájmu výboru pro rozpočtovou kontrolu v této oblasti a my rozhodně se na to také podíváme. Nechtěl bych tedy malovat eh, neúplně pozitivní obrázek eh, z naší situace, nicméně připouštím, že občasné problémy vznikají a je potřeba se zaměřit na jejich příčiny. A jak říkal také pan zpravodaj, je potřeba, abychom získali přístup k těm informacím, které potřebujeme, abychom mohli zajistit, že prostředky daňových poplatníků jsou využívány správně. Já děkuji zástupci komise, myslím, že je potřeba eh, pochopit, o co tady přesně jde a jaké jsou to dobré prostahy mezi komisí a parlamentem. Myslím, že tím bychom mohli tuto otázku uzavřít. Tak návrh usnesení eh, k udělení absolutoria za rok 2007 eh, a teď s dovolením zpravodajů bych eh, navrhl no, úpravu eh, našeho programu, eh, to znamená, že půjdeme přímo k mm, bodu 16 našeho programu, což je střednědobý přeskum k mm, finančnímu rámci na období 2007-2013. A pokud nejsou žádné námitky, tak tady máme návrh usnesení od pana Michaela Galera. Máte návrh usnesení, který není ve složce, ale byl rozdán. Eh, zpráva podporuje přístup, který zvolil eh, zpravodaj pro rozpočet pan Böge a um, chtěl bych obrátit vaši pozornost a chtěl bych hlavně předat slovo zpravodaj. Tento návrh um, stanoviska um, podtrhuje důležitost um, financování položky 4, rubriky 4, to je z hlediska AFETu, protože si protože tady eh, strukturální eh, podfinancování této eh, rubriky a tato otázka byla nadnesena opět včera, když se konalo setkání AFETu. A pokud budeme chtít naplnit naši roli v otázkách zahraničních záležitostí, tak tady musí dojít ke strukturálním změnám ve financování. Pan Galere, máte slovo. Yes, thank you, Chairman. You have all... Děkuji, pane předsedo. Um, už jste zmínil hlavní eh, body. Ano, já se nebudu soustředit na jeden hlavní bod um, eh, v tomto, této rubrice čtyři. Mus, musíme, myslíme si, že bychom to měli se tomu věnovat jako prioritě a musíme uh, s, udělat určité úpravy tohoto současného uh, několikaletého rámce finančního. Mm, tady, co se týče střednědobého řešení, ale také tady pro příští finanční rámec potřebujeme řešení, které odstraní toto chronické nedostatečné financování. A zvláště tady vidíme potřebu zřídit určitý mechanismus flexibility, který nám umožní reagovat na nepředvídané situace jako současný rámec. Například to, co jsme zažili eh, v Gaze, kde jsme se museli postarat, odkud dostat peníze a tak, abychom se vyhnuli Eh, oslabení eh, financování pro ostatní politické eh, události a programy v otázce externích záležitostí. Já si myslím, že toto je velmi důležité. Zároveň bych rád udělal jeden odkaz týkající se politiky NP, tedy naše evropské nástroje pro evropskou politiku sousedství. Tady je zapotřebí dostatečně, dostatečných finančních prostředků, aby tento rámec byl životaschopný a věrohodný pro všechny zúčastněné strany, protože je to velmi důležitá politická politická oblast, abychom zajistili vlastní stabilitu a bezpečnost a prosperitu. A e, co se týče výzev, před kterými stojíme na poli e, bezpečnosti energetických dodávek, tak tady bych vyzval komisi, aby e, naplánovala dostatečné finanční prostředky, které nám umožní zmírnit dopady, tak abychom byli zranitelní v této oblasti. Pak je tady další bod, který odkazuje který se týká dalšího nástroje eh, v našich externích aktivitách, vnějších aktivitách a to je nástroj pro rozvoj a spolupráci. Myslím si, že je potřeba uzavřít tady mezeru mezi ehm, tím, na co se soustředíme teď. To znamená, je to mm, rozvoj a pak jsou to cíle tisíciletí na jedné straně a pak potřeba podpořit eh, spolupráci eh, s Um, ostatními zeměmi a také výš aby více rozvinutými zeměmi, středně a více rozvinutými zeměmi, tak, abychom dělali i jiné politické aktivity než um, politické aktivity, uh, které spadají pod um, finanční pomoc, tak dále musíme se věnovat tomuto problému, protože jsme nebyli schopni uh, podniknout určité politické eh, kroky jako v zemích, jako je Brazílie země se středními příjmy, eh, protože ehm, eh, tady potřebujeme eh, tuto pomoc a určité standardy. Jsou tu problémy které vyvstaly a proto vyzýváme komisi, aby eh, navrhla eh, relevantní úpravy současné legislativy, eh, tak aby se to odrazilo v dalším víceletém rámci. Mm, jde o to, aby byly zajištěny dostatečné finanční prostředky ehm, pod ehm, hlavičkou rozvoje. To jsou hlavní návrhy, které bych tady rád přednesl a předkládám to výboru pro rozpočet. Děkuji zpravodaji a Rád bych obrátil vaši pozornost na eh, zvláštní, zvláštnímu významu tohoto finančního aspektu um, zahraničních záležitostí, to je specialita pana Galera. Um, um, měli bychom ukázat, že tady máme priority v zahraničních záležitostech a že to tak děláme i v praxi. Pan Sent Ivany, děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych eh, rád pogratuloval panu Galerovi je to velmi eh, dobrý a důležitý příspěvek, který tady učinil ve své prezentaci a eh, jeho tak jeho stanovisko důležité. Myslím si, že bychom měli věnovat, eh, nebo měli bychom zdůraznit tyto věci. První bod. Je tady obecný konsens v tomto výboru v tom, že mm, vnější vztahy eh, a zahraniční záležitosti nejsou dostatečně financovány. Eh, jediným přijatelným řešením je eh, skutečná zásadní přeskum, střednědobý přeskum a změna pladeb. V, rámci, rám, v tom rámci, které máme v MMFF na období 2007 až 2013, nemůžeme vyřešit naše úkoly a nemůžeme splnit to, co jsme slíbili. Je to jednoduché, potřebujeme více peněz a potřebujeme nové platby i e, v druhém období e, finančního rámce nebo finančního výhledu, takže bychom měli e, naléhat na, tuto druh, na druhý přeskum. Další bod, o kterém hovořil pan Galer, je flexibilita. Flexibilita je jedním z hlavních je hlavní pokrok, kterého můžeme eh, dosáhnout v rámci nového finančního výhledu nebo střednědobého přeskumu. Nemůžeme eh, si dovolit eh, situaci, kterou vlastně už máme, a sice to, že nevydané prostředky budou vráceny členským státům. Ovšem, mm, máme tady různé důležité úkoly, Eh, které bychom měli financovat. A proto je flexibility zapotřebí v rámci i napříč těchto, této rubriky. To je další bod. A dále, co se týče eh, této východní dimenze, eh, plně podporuji to, co řekl pan Gáler a myslím si, že je to jedna z důležitých priorit a měli bychom toto úzké propojení mm, ještě více prohloubit. I v rámci střednědobého přeskumu bychom měli podpořit tu, tento důležitý aspekt. A má konečná poznámka eh, ve všech mější, ehm, vše, všechny e, externí akce by měly být financovány z komunitárních rozpočtů. Eh, to by mělo být pravidlem. A jedině výjimečně v případě akutních můžeme toto financovat z vnějšku, z, z příspěvků členských států Evropské unie. Toto by měl být hlavní princip. Jestliže bereme ty věci vážně, jestliže si myslíme, že Evropská unie by měla být hrát globální roli, tak bychom měli přijmout tento princip. E, v celku podporuji plně um, tuto věc a e, doufám, že Eh, výbor AFET bude schopen mm, eh, zintenzivnit úsilí tak, abychom měli zásadní a mm, dobrý přeskum doby Bylo to přislíbeno a mělo by to být splněno. Děkuji, pane předsedo. Thank you so much. Děkuji. A pan Andrew Duff. Pane předsedo, děkuji. Chtěl jsem se informovat na náš přístup eh, týkající se integrace fondů eh, pro eh, rozvoj v rámci rozpočtu. A smlouva by měla vstoupit v platnost a měla by umožnit dokončení spolupráce s EDF eh, eh, v rámci rozpočtu EU. As development co se týče eh, financování rozvoje, to je klíčový nástroj a mm, pro bezpečnost, bezpečnostní politiku v EU a já si myslím, že bychom se mohli v AFETu k této otázce vyjádřit protože jsme tady brutálně eh, šlapali po privilegiích. které zastává výbor pro rozvoj. Já mm, bych rád slyšel reakci pana Galera na toto. Galer. Galer. Ano, děkuji. Nejprve bych rád ehm, věnoval jednomu bodu, o kterých jste hovořil vy. V zásadě bychom měli vzít eh, všechny externí akce do rozpočtu Eh, asi vás napadá třeba i vojenské eh, intervence nebo mechanismy Atena a podobně. Toto bych podpořil, byl bych rád, eh, přestože vážně pochybuji o tom, že členské státy by byly připraveny se do toho pustit v současné době, ale dovedu si představit, že bych mohl předložit v tomto smyslu pozměňovací návrh, možná explicitně bychom mohli dát všechny tyto velké části nebo kousky politiky, které se neobjeví v našem rozpočtu a mohli bychom je tam vložit. Takže bych byl pro to, abychom na jedné straně to udělali na poli bezpečnostní politiky a na straně druhé, a dostanu se k tomu, co říká eh, kolega Daf, i to, co se týká EDF. Jsem pro eh, to, abychom to začlenili do rozpočtu. Možná by to byla příležitost to přidat eh, i do začlenit to do mého prohlášení takže jsem rád, že to tam mohu přidat. Děkuji. Děkuji panu Galerovi. Ještě další kolegové by se rádi ujali slova. Nikoho nevidím. Takže bych poděkoval eh, navrhovateli panu Galerovi za toto vynikající stanovisko, které odráží filozofii našeho výboru. Eh, v této rozpočtové oblasti. A tímto můžeme uzavřít. Ehm, tento bod pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 16. února poledne. A nyní bychom měli vlastně přejít dalšímu bodu na našem programu a to je Turecko. A to je návrh usnesení k mm, z pokroku o Turecku a předkládá to naše kolegyně eh, eh, Ria Outen. Máme malý technický problém, protože eh, naše kolegyně hlasuje, teď, teď se odhrává hlasování o její zprávě ve výboru pro zaměstnanost a měla by být s námi v 10.30. Tak proto, protože nemáme žádné jiné řešení, tak bych to odrodil odročil toto zasedání až do 10.30.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 So dear colleagues, take your seats, please. Vážení kolegové, posaďte se, prosím, budeme pokračovat naší práci. A jsme teď u bodu číslo 13. Já nejsem pověrčivý a nemyslím si, že by to mělo být nějakým znamením špatným a teď budeme diskutovat o návrhu usnesení o zprávě o pokroku Turecka za rok 2008 a já bych hned dal slovo paní Ojmen Ruiten. Pane předsedo, Eh, z, mé, eh, z hlediska mé úcty k nizozemštině bych ráda tedy používala svůj mateřský jazyk. Prosím pěkně. Voorzitter, laat mij beginnen om iedereen hartelijk... Pane předsedo, Nejprve bych chtěla poděkovat velice srdečně všem, kteří přispěli k této zprávě. Většina pozměňovacích návrhů, které byly podány, byla konstruktivní a v tomto duchu eh, jsem se také dohodla se stínovými zpravodaji. 13 kompromisních návrhů bylo formulováno po dohodě s nimi a ústní pozměňovací návrhy k tomu ještě přistoupí. Ale dovolte, abych řekla jednu věc. Měli jsme poměrně málo pozměňovacích návrhů ve srovnání s minulým rokem a myslím si, že v hlavních rysech jsou si tyto pozměňovací návrhy jedno s prioritami, které jsem nastínila v úvodu. Eh, uvedla jsem čtyři zásadní body. Řekla jsem, že se učinilo příliš málo v reformách v roce 2008. Tempo reform je třeba urychlit a politické reformy, e, takzvaná kodaňská kritéria musí mít absolutní prioritu a bod číslo čtyři se týká polarizace v turecké politice a v turecké společnosti. E, tato polarizace je špatná pro reformní proces. E, Čili mou práci jsem zaměřila podle těchto čtyř bodů. To znamená splnění kodaňských kritérií, zlepšení životní úrovně, budování dobrých sousedských vztahů a také posílení bilaterální spolupráce. Kromě zdůraznění kodaňských kritérií jsou důležité aspekty v souvislosti se zlepšením životní úrovně a vůbec socioekonomické aspekty života společnosti. Pro Turecko jako takové je to důležité i pro nás. A pak bych ráda prolomila určitou laťku pro lepší ochranu všech náboženských skupin. Krátce řečeno, vážené kolegyně a kolegové, Nejedná se o otvírání nových kapitol, to nebyl smysl mých snah. Tady se skutečně jedná o větší modernizaci a demokratizaci turecké společnosti. Pane předsedo, dovolte, abych teď mm, přešla k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Už jsem vám řekla, že celá řada návrhů kolegů eh, bude převzata Eh, u jiných bodů došlo k dohodě o kompromisních návrzích se stínovými zpravodaji. Nechci teď zacházet do podrobností. Eh, a nechci všechno přebídat, ne proto, aby se z té zprávy stal ozdobený vánoční stromeček, ale jde o to, že nechceme rozmělňovat naše poselství, kdyby se opakovalo a rozvádělo to, co již bylo řečeno, konstatováno v jiných bodech co se týče svobody slova, svobody zhromažďování, diskriminování, eh, zasazování se o ženská práva, právo na svobodu zhromažďování. To, tady se nám podařilo dohodnout se na kompromisních návrzích a já bych chtěla ještě poděkovat stínovým zpravodajům za způsob, jakým přispěli k této zprávě. U některých pozměňovacích návrhů mám, vás musím požádat, abyste hlasovali proti, mm, protože si myslím, že bychom se neměli snažit, eh, jako například kolega Howard v některých bodech, jako například pozměňovací návrh 36. Já jsem měla kontakt s panem kolegou Věsmou a s Hanesem Svobodou. A také jsme si obstarali informaci z komise a závěry. Tady se totiž jedná o účast DTB ve volebních výborech. A závěr, který jsem z toho vyvodila, je, že pozměňovací návrh není dostatečně precizní. Možná, že před zasedáním plenárním bychom mohli ještě nalézt nějaký kompromis, ale zatím musím hlasovat proti. Chtěla jsem tedy požádat Hanese, aby mm, třeba stáhl tento pozměňovací návrh odstavec 8 a 30. Tady k tomu byla celá řada poznámek a také pozměňovacích návrhů. Moje otázka, eh, kazus byli stáhnout, to mě nešokuje. Myslím si, že by to byl dobrý postup, protože takové, toto prohlášení stále ještě existuje v tureckém parlamentě. Dále bych ráda konstatovala, že mě těší, že ministři zahraničí 8. prosince naprosto jednoznačně řekli, že je třeba dospět k pokroku. V roce 2006 Rada eh, vyzvala komisi, aby se vypracovaly zprávy pro 2006, 2007, 2008 a když já tady teď budu jmenovat datum 2009, pak to vyplývá ze závěru, ke kterým dospěla Rada 8. prosince 2008 a to jsem chtěla právě zdůraznit ve své zprávě, protože nená, není na nás abychom škrtali či odstraňovali to datum 2009. To je záležitost Turecka. Damoklův meč 2009, aby odstranili nedostatky. Proto bych chtěla upozornit kolegy, eh, kteří chtěli toto datum škrtnout, aby si to ještě jednou zvážili. A teď eh, na závěr něco k vývoji v Turecku samotném. Možná, že přeceňuji roli Evropské unie a naší roli v této souvislosti, ale co se týče zprávy komise a návštěvy našeho výboru v Ankaře, závěry rady 8. prosince a první rozpravu k mé zprávě, když se podívám na to vše, mám pocit, že poselství dorazilo do Turecka protože nyní už existuje národní program pro přijetí komunitárního AKI a existuje nový partner k vyjednávání Fanbadis, který pracuje na rozpočtu EU a to je velice důležitý signál. Včera jsem hovořila s panem ministrem Bagisem o své zprávě a také jsem sledovala televizní vysílání v kurčtině i jednání s Levisem. To jsou všechno velice dobré aspekty, které bychom měli podtrhnout. Bohužel však nemáme pouze dobré zprávy. Zákon o ombudsmanovi byl anulován ze strany ústavního soudu a navzdory dobrého dojmu e, z návštěvy pana Erdogana před dvěma týdny zde v Bruselu Přece jenom máme smíšené pocity s ohledem na jeho poznámky k Nabuku. Pane předsedo, doufám z celého srdce, že zpráva, pakliže o ní budeme dnes hlasovat, bude podnětem a pobídkou pro Turecku, aby posílili reformní agendu. Jako parlament musíme vyslat naprosto jasný signál a ještě jednou zopakovat, že reformy jsou zcela nezbytné pro Turecko, aby se Turecko mohlo proměnit do moderní společnosti. Pane předsedo, my všichni neseme odpovědnost a pakliže velká většina, tak jak tomu bylo i u posledních zpráv, bude moci souhlasit a odhlasovat tuto zprávu, jistě to bude dobré znamení pro Turecko. Děkuji. Thank you well. Thank you. vám děkuji. A nyní bych chtěl dát slavo, slovo stínovým zpravodajům. Nemáme moc času, takže prosím, každý jenom dvě a půl minuty. Jako první Hane Svoboda, který je stínovým zpravodajem za socialisty a který také vedl delegaci o, té, o které jste se zmiňovala v listopadu loňského roku do Ankary. Takže prosím, Hanesi. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím to říci co nejstručněji. Chtěl bych jasně říci, že děkuji paní zpravodajce za velmi dobrou spolupráci a velmi kvalitní zprávu. Jak říkal už pan, pana, pan předseda, tak jsem vedl delegaci do Turecka. Myslím, že jsme měli velmi dobré rozhovory s prezidentem, s premiérem a tak dále. A signály, které jsme dostali, byly velmi pozitivní. Samozřejmě, že v Turecku existují také síly, které nechtějí pokračovat v reformním procesu. A já si proto myslím, že tato zpráva o TRI by měla vyslat obojí sdělení. Jednak tedy to pozitivních, pozitivní chválu, ale také kritické eh, poznámky řada věcí ještě otevřených a doufám, že se nám podaří je vyřešit. Kompromisní pozměňovací návrhy, které byly vyjednány, jsou dobré. Já bych mohl doporučit eh, všem kolegům jejich schválení a my také budeme hlasovat pro těm dvěma bodům, o kterých se zmínila paní zpravodajkyně. To je pozměňovací návrh 36. Tady to je v jádru správně, že strany, které teď kandidují, ale které v těch posledních národních volbách nekandidovali, neměli možnost být plnoprávnými členy kontrolního výboru kontrolních orgánů během e, voleb. Myslím, že je obtížné to teď změnit. Nevím přesně, jak je to naplánováno, ale v jádru to souhlasí. Nicméně my bychom na něm chtěli dále trvat na tomto pozměňovacím návrhu, rádi ho klidně přeformulujeme na plenární zasedání a možná, že bychom potom mohli ho předložit jako společný návrh, ale rádi bychom tuto otázku eh, ještě jednou zdůraznili. Myslím, že potřeba to právně vyřešit, aby všechny kandidující strany měly stejné možnosti. Můžeme to pozměnit také ústně, pokud si to někdo bude přát. Obtížnou otázkou je datum v roce 2009. Máme návrhy, které by to chtěli vyškrtnout a naopak návrhy, které by to chtěli ještě zpřísnit. A naše politická skupina nechce nějaký automatický mechanismus. Pokud tam bude 2009 bez nějakých odpovídajících dopadů pro Turecko, přesto je to právně není úplně bezchybné, že by potom eh, byla zastavena pomoc a tak dále, tak si nemyslím, že by to mělo automaticky nastat. Myslím, že to je spíše politická otázka. Samozřejmě, že o tom ještě budeme s kolegy hovořit. Dovedu si představit, že ponecháme text od Rie, ale pokud to nebude mít automatický dopad, automatický výsledek. A řekneme, že to může mít nějaký dopad. Ale ještě to probereme s kolegy, jestli to budeme asi předložit ten původní návrh hry jako kompromisní návrh. Eh, odpoledne bude být víc, jinak, ale chci vyjádřit širokou podporu této zprávy. Děkuji ti, Hanesi. Prosím, eh, dodržte váš časový limit a teď Andrew Duff za liberály. Pane předsedo, já vám děkuji. Děkuji také paní zpravodajce za velmi konstruktivní a koncenzuální eh, postoj při sestavování této zprávy. Naše politická skupina zprávu podporuje. Myslíme si, že je opatrně kritická, ale současně také se snaží povzbudit eh, Turecko v další eh, cestě směrem ke členství v Evropské unii. Myslím, že jak parlament, tak komise ještě nejsou v situaci, kdyby mohli posoudit plně pokrok Turecka, vzhledem také k hospodářské krizi, která tady pravděpodobně bude mít stejně vážné dopady jako jinde ve světě, možná, že to neproběhne tak rychle, ale neměli bychom podceňovat sociální dopady které by mohly vzejít z narušení obchodních styků Turecka. Druhá otázka, kterou ještě nedokážeme spolehlivě posoudit, je skandál Genicon. Rozhodně je to velký, velká aféra, jejíž rozsah ještě není možné úplně pochopit a uvědomit si, co přesně eh, byl trestný čin a co přesně jenom taková politická eh, politický, politická zástěrka. A každopádně tady vypadá, že ten konflikt mezi eh, armádou Turecku a tou islamistickou vládou se dále vyostřuje. Rok 2009 bude asi velmi náročný a měli bychom se snažit být k Turecku co nejstřícnější. Ještě k pozměňovacímu návrhu číslo 12, který se týká Kypru. Kypr je velkou prioritou nadcházejícím období. A pánové Talat a Kristofia by snad mohli dosáhnout historického průlomu na tomto ostrově. Myslím, že parlament by tomu napomohl trochu víc, kdybychom se tady zmínili o atmosféře, která by byla vhodná pro jednání postažení tureckých vojáků nebo většiny tureckých vojáků. Nemůžeme si myslet, že bude prakticky proveditelné dosáhnout plného stažení všech tureckých jedná, vojáků předtím, než dojde k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 domácí eh, politiky Turecka, jakož i vnějších vztahů Turecka se sousedy a tak dále. Také bychom rádi zdůraznili energetickou politiku a zdůraznili eh, důležitost náboženské svobody. To ovlivňuje také Evropská unie, která by měla neustále zdůrazňovat ehm, tyto věci. Je potřeba si uvědomit, že v Turecku by měla existovat eh, svoboda vyznání, také možnost náboženského vzdělání ve školách. Já jsem poslední, kdo by chtěl Turecku upírat právo prohlubovat eh, svou identitu. Myslím si, že svoboda vyznání je jednou z našich základních hodnot v Evropské unii a také to prosazujeme v mezinárodním kontextu a proto si myslím, že bychom měli o těchto otázkách hovořit v našich zprávách. Nevím nicméně, jestli bychom měli hovořit například o některých okrajových věcech, například o sexuálních menšinách nebo těch, kteří mají jinou sexuální orientaci, jako je to v článku 5. Děkuji. Uh, thank you, Chairman. Um, let me... Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodajce za její snahu nalézt kompromis eh, mezi jednotlivými pozměňovacími návrhy. Musím říci, že moje politická skupina většinu z nich podpoří, protože jsou velmi dobré. Uvedu tři příklady. Na rozdíl od pana Šimanského mě velmi vyhovuje kompromisní návrh 5, který podporuje uh, organizaci Landa Istanbul, která bojuje za práva gejů a lesbiček. Také souhlasím s kompromisním návrhem 6, uh, eh, který vyzývá kurdské politiky, aby komunikovali uh, s, a já se domnívám, že uh, je to o to jednodušší, že od ledna e, vlastně 2006 e, začala e, tedy fungovat komunikace v kurčtině a domnívám se, že to umožní tureckému parlamentu také vyřešit celou řadu jiných problémů, jako třeba problémů odborových demonstrací odborových a podobně. Potom jsou tedy dva kompromisy, které jsou možná problematičtější kompromis číslo 10, eh, který souvisí tedy s eh, volným obchodem, který má tedy přímý vliv na, eh, na Turecko. Liberálové by chtěli v budoucnu zahrnout Turecko a já bych tedy chtěl poprosit, aby se uvažovalo aspoň o tom, že by tam byly konzultace s Tureckem v rámci tohoto volném obchodu. A s kterými opravdu nevyhovuje je kompromisní návrh 12 o Kypru. Především odkaz na čtyři základní svobody svobody. Ono to vypadá samozřejmě pro e, europoslance, že tak činí, ale já musím říct, že to není tak. E, pozice Evropské unie po celá léta byla, že jsou akceptovány výjimky z těch čtyř sobot, e, svobod e, dočasně a e, návrh, eh, který eh, přijal Evropský eh, parlament, obsahuje výjimku z těchto čtyř svobod, tak proč bychom měli, měli najednou měnit své stanovisko? Je to stanovisko, které v minulosti zaujal parlament, rada i komise, takže já bych navrhoval, abychom se drželi linie, kterou jsme razili vždy, protože pokud najednou zmiňujeme čtyři svobody, tak to značně omezuje možnosti komise a rady dosáhnout jakékoliv dohody mezi řeky, řeckými Kypřany a tureckými Kypřany eh, a domnívám se, že eh, to by rozhodně nebylo prospěšné. Děkuji. Děkuji. Takže to byli stínoví zpravodajové, nyní e, ostatní poslanci, pan Dimitra Kopulos první a prosím vás, každý z vás máte dvě minuty, prosím. Děkuji. Já bych e, na úvod chtěl poblahopřát eh, paní Omen za eh, její práci a chci jí také poděkovat za její úsilí eh, v tom smyslu, abychom se dopracovali k pozici, kterou by akceptovali všichni. Já mám tři stručné připomínky Začnu asi tím, co je evropské, abych se postupně dostal na úroveň re- regionální. Takže moje první poznámka se týká energetiky. Já se domnívám, že potud, pokud se jedná opravdu o vážný problém, musíme dávat velký pozor, ale i Turecko musí věnovat pozornost této věci a musí se chovat obezřetně. Já se nedomnívám, tak jak, je, tak jak konstatujeme v poslední době. Totiž nemusí, nemůžeme zapomínat, že Nabuko je pouze jednou součástí energetického problému a to, co proběhlo v poslední době, moc ne, není nápomocné. Pak je tu problém menšin. Bylo to tady řečeno několikrát. Turecko musí ještě urazit velký kus cesty, aby plně respektovalo práva menšin. A v tomto směru uh, paní Omen činí velice zajímavé návrhy. A třetí moje poznámka, e, to je kasus belli. Já Eh, velice vítám, že paní Omen eh, právem eh, trvá na své výchozí pozici a sice, že je potřeba odstranit kasus belí uvnitř tureckého parlamentu v 21. století. Takovýto typ hrozeb je naprosto neslučitelný s evropskou perspektivou Eh, v zemi, přičemž my bráníme právě evropskou perspektivu Turecka, takže to je jako, abychom to měli jasno. A ještě moje poslední poznámka se týká Kypru. Já jsem vyslechl řadu stanovisek, eh, která samozřejmě si zaslouží úvahu eh, a zamyšlení, eh, jako třeba otázku čtyř svobod a další. Já se osobně domnívám, že znění, které uvádí stažení tureckých vojsk takovým způsobem, aby došlo k usnadnění zajímavé iniciativy mezi Kristofem stracitiatem eh, je velice příznivý a já bych nerad, abychom tady zase vracovali na stůl projekt Anan, protože ten je již mrtvý. Děkuji. Děkuji, pan Eger, další. Danke. Zunächst <clears throat> mein Dank an Ria. Nejprve bych chtěl poděkovat Rie, skutečně se nesmírně snažila a není snadné pro zpravodaje, který zpracová zprávu o Turecku, nalezat kompromisy, protože tady vždycky máme eh, dvě strany, ty, co jsou pro a ty, co jsou proti vstupu Turecka. Ale eh, Přesto bych rád něco řekl. Je to velice rozsáhlé, ale já bych to zredukoval do tří bodů. Já jsem s kolegy podal přes 30 pozměňovacích návrhů, většina z nich by měla být stažena. To já ne tak zcela chápu, protože například pozměňovací návrh 114, kde pravíme, vyžaduje Turecko i Evropskou unii posílit dynamiku reform a bezvýhradně se zasadit o vstup Turecka do Evropské unie, podporuje plný konstruktivní dialog mezi partnery a podporuje také veřejnost Turecku. Proč například toto by mělo být škrtnuto? Vždyť my víme, že i v Turecku vznikly problémy na základě Eh, jaksi dvojznačného chování evropských politiků, že turecká veřejnost prostě není zrovna tak nakloněna vstupu. Druhý bod. Celní unie je konstatováno, že není dodržována celá řada podmínek, ale na druhé straně je třeba říci, že i ze strany Evropské unie nebyla celá řada věcí dodržena, jako například omezování tureckých možností průjezdu tureckých nákladních vozů Evropou. Do Itálie smí jenom třetina, do Německa jenom čtvrtina. Eh, Eh, když se eh, zapíše toto, tak by se mělo zmínit i to, co navrhujeme mě. Já si myslím, že je důležité říci, konstatovat, konstatuje, že celní unie mezi EU a Tureckem ještě nebyla plně implementována. A to se týká obou stran. A jako poslední bod chci říci tento bod 2009. No, co chceme? Angela Merkel, naše spolková kancléřka, řekla, že byla chyba Evropské unie, když Kypr byl jednostračně přijat. Eh, víme, že když se dá termín, není možné ho dodržet. Přece nemůžeme takhle vyžadovat to eh, na Turecku, přece nemůžeme říct a potom s tím se vším přestaneme, to by bylo příliš tvrdé. Je třeba abychom apelovali na obě strany, aby se obě strany snažily. Turecko samo přeci nemůže. Konec konců vždy tady máme dva partnery a je to obzvláště ještě těžké, protože jeden partner je člen Evropské unie. Tenkrát se měla stanovit podmínka, že obě části by se měly sjednotit, než dojde k dalšímu postupu. Děkuji. Next. Pan Macakis je další a má dvě minuty. Děkuji. Rád bych pogratuloval paní Reuten eh, za vynikající zprávu a také e, za to, že do toho vložila mnoho úsilí, nejenom do této zprávy, ale také do kompromisních pozměňovacích návrhů a odvedla skutečně pozoruhodnou práci, e, protože tady vytvořila rovnováhu, ale zároveň mm, e, i nadále je tady takové cítit odhodlání, které je nutné v této fázi. Pane předsedo, v posledních letech jsme zažili to, že takováto zpráva se, eh, se proměňuje ve zprávu o žádném pokroku eh, Turecka, protože Turecko nedělá pokrok, který by eh, mělo dělat. A myslím, že jsme dali dost možností Turecku a přišel čas, abychom trošičku začali být přísnější. A to už jsem říkal minulý rok. A Máme tady dva příklady, které bych rád zmínil. Jedna je přítomnost turecké armády v členském státu e, Evropské unie. Je to tam pořád 45 tisíc tureckých e, jednotek, které obsazují část jednoho e, státu Evropské unie. Jak je možné, že někdo řekne, že turečtí Kypři vyžadují tuto ochranu turecké armády, když tito kypřané jsou, turečtí kypřané jsou člen členové Evropské unie, jsou občané Evropské unie. Evropská unie se stará o své občany za posledních 50 let a stará se o jejich prosperitu a bezpečnost eh, takovýchto evropských eh, občanů. Takže e, turecké jednotky okupační e, nejsou, tam nemusí být na Kypru. A myslím si, že závisí na turecké vládě, aby se toto eh, uvědomila, aby stáhla tyto jednotky z Kypru. Eh, eh, tedy rok 2009, to je rozhodnutí rady, je to ve zprávě komise. Byli jsme diplomatičtí, byli jsme shovývaví, laskaví, snažili jsme se přizpůsobit Turecku a to po dlouhou dobu. Ale nastal čas, abychom udělali jakousi konečnou lhůtu. Musí se to, musí se pohnout, musí se začít chovat evropsky, ne pro v náš prospěch, ale v jejich vlastní prospěch, e, ku prospěchu jejich vlastního národa, protože si přejeme, aby nastaly v Turecku změny. Takže bych e, řekl, že e, lhuta 2009 musí být dodržena a turecké okupační jednotky musí opustit Kypr. Děkuji. Thank you, Mr. Matsakis. Děkuji, pane, Ma teď pan Macis. Děkuji. Děkuji. Rovněž bych rád eh, řekl, že jsme velice potěšeni zprávou paní Oymenreuten a její zpráva eh, představuje obtížné téma mm, a Rádi bychom eh, to velmi mm, intenzivně podpořili. Kyperští poslanci, a já tady plně podporuji, já tady podporuji turecké členství, ale je tady eh, celá řada domácích problémů mm, v Turecku a pak je tady nevyřešená otázka kyperská. A eh, to znamená, že turecké úřady budou muset eh, učinit nezbytná obtížná rozhodnutí, tak aby zajistili, že jejich legislativa bude v souladu s mm, komunitární legislativou. Nechci jít do velkých detailů, ale rád bych řekl, že nedávno bylo odhaleno, že Eh, s penězi z Turecka eh, eh, se se investovalo, eh, se investovalo ehm, do eh, určitých aktivit ehm, ehm, a já si myslím, že to je eh, jeden, jedna ze čtyř hlavních svobod a takže bych chtěl říct panu Langendajkovi, že jsme byli velice obezřetní, když šlo o naše stanovisko k této věci, protože pokud ne, tak budeme na Eh, cestě, z níž nebude eh, už eh, možnost vrátit se zpátky. Musíme zajistit, aby zájmy řeckých Kypřanů a té druhé skupiny byly ochraňovány. Nedávno jsme zjistili, že Tureč turecký eh, vojáci eh, popravili eh, vězně řecké kypřany a tady už to nebudu líčit detailně, 76% řeckých kypřanů byli proti tomu a 36% bylo proti plánu. takže ten už není, ten už neexistuje, je mrtvý. A 36% tureckých Kypřanů hlasovalo proti tomu. Většina z, e, z nás hlasovala ve prospěch. Děkuji. Pan Pribetič. Pane předsedo, já bych také chtěl poděkovat zpravodajce za její náročnou práci, kterou odvedla e, k této zprávě. A chtěl bych říci, že je opravdu nutné, abychom vyslali jasné poselství, které se soustředí na vývoj Turecka a abychom respektovali jak si tam tu kostru, kodaňská kritéria, prostery, prosperity, dobré sousedské vztahy a posílení bilaterální spolupráce. Chci se vrátit ke dvěma bodům a e, kolega Svoboda už to také říkal, že je potřeba nalézt kompromisní návrhy a specificky vlastně zdůraznit e, ten termín 2009 jako nejzaší. Já si nemyslím, že jestliže máme datum a, eh, a, a jak si na tom trvat, tak to možná není řešení. My musíme jak si prokázat jistou uh, pružnost a uh, fungovat uh, jaksi v rámci mechanismu, který nás neoddálí vlastně od perspektiv evropského vývoje Turecka. A za druhé, uh, bod 37, kde tedy zaznamenáváme uspokojení s pokrokem v rámci vnímání vztahů mezi Armény a Turky. Já si myslím, že to je významný aspekt, který ovšem ale asi trpí eh, eh, odkazem na arménskou genocidu. A myslím si, že podpora otevřeného dialogu o minulých událostech nerespektuje uznání této genocidy ani naše vlastní rozhodnutí, která svého času eh, v parlamentu jaksi vyzývala k uznání arménské genocidy. Čili pokud chceme eh, vyslat jasné poselství, toto poselství musí být vysláno tak, aby jaksi modernizace pokračovala, nicméně musíme Turkům zopakovat a řada tureckých intelektuálů to chápe, že je třeba jaksi překonat vlastní e, minulost a uznat své dějiny a já si myslím, že to tam do té zprávy patří. Děkuji. Mr. Kazak, please. Děkuji, pan Kazak. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych za sebe také chtěl vyjádřit uspokojení eh, nad zprávou paní Omenreuten i ehm, nad tím vyváženým tónem, který eh, udržuje stále i letos. Víme, že toto téma eh, vztazích s Tureckem je velmi citlivé pro řadu našich kolegů a proto se domnívám, že tato zpráva jak si přichází v, také ve významném okamžiku. E, současně se nacházíme v situaci, kdy je potřeba jasně říci, co od Turecka očekáváme, aby e, naplnilo e, kodaňská kritéria pro přistoupení. Nicméně bych měl pár poznámek k těm kompromisům, které byly předloženy. Co se týče kompromisního návrhu 2, já jsem plně e, spokojen se zachováním pozvání Turecka aby eh, konečně přijalo eh, na zákon o ombudsmanovi. Myslím si, že to je zákon, který bude užitečný z hlediska eh, ochrany lidsk, práv Turku a to je, myslím, čím dál tím naléhavější. A co se týče kompromisního návrhu 3, domnívám se, že tady dochází k určitému směšování případu Lazana a ochrany svobody projevu. My všichni víme, že Lazana je stíhan ne pro eh, pro, své, eh, pro svá slova podle článku 403, eh, ale podle článku 413 zákona proti terorismu a branila tam činnost PKK a my jakožto Evropská unie jsme se jasně vyjádřili proti PKK jakožto teroristické organizaci. Takže si myslím, že je potřeba odlišit tady ty dvě věci. A také bych se chtěl zmínit eh, o otázce Kypru. Otázka Kypru je velmi důležitá a musíme vyzvat obě strany, aby jaksi eh, eh, pokračovali v jednání v rámci dobré vůle, tak aby došlo k nějakému eh, výsledku přijatelnému pro obě strany. Musíme nejenom vyzvat tureckou armádu, aby se stahla, ale je třeba vyzvat všechny armády přítomné na ostrově. Víme, že tam jsou také vojska řecká a britská, takže je třeba udělat maximum pro to, aby všechny strany mohly tedy udělat maximum. Děkuji. Děkuji. Pan Georgiu, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Na úvod chci poblahopřát paní Omen k její zprávě Mr. Georgiou is talking, Pan Georgius hovoří, tak mám slovo? Je to možné? Ano? Dobrá. Takže říkal jsem, že blahopřeji paní Omen k její zprávě, která e, je e, výborně vyvážená. A chci se zmínit o dvou věcech. Za prvé kazus belli. E, musím říci, pane předsedo, že to je nová bezprecedentní věc eh, na mezinárodní úrovni. Já mám za sebou 40 let eh, politické činnosti, ale takové hrozby to jsem v životě neviděl, ani v rámci eh, skromnějších politických praktik. Vztahy mezi státy se dostávají na hranici války a to je hrozba vůči státu, který přitom brání evropskou perspektivu Turecka. Takže jak lze akceptovat něco takového? Jak může seriózní stát s evropskou perspektivou vyslovit takové hrozby? E, kromě toho je tu časový problém. E, byl rozhodnut ten termín v roce 2009, ale je potřeba dávat pozor, protože pokud bychom dnes změnili taktiku, tak vznikne precedens. A toho se pak budou dovolávat jiné státy, které budou žádat o prodloužení lhůt. Já teď ještě, abych se vrátil ke Kypru, to je zase bezprecedentní záležitost. Máme tu dva prezidenty, kteří se snaží společně nalézt řešení Kypru a Tady my bychom měli být odborníky na zahraniční politiku a najednou je zase řeč o plánu Anan a přitom referendum na Kypru odpovědělo na tuto otázku. Čili jakmile o něčem rozhodneme, pak bychom se toho rozhodnutí měli držet. Ten výsledek nám, se nám nelíbí, ale to není důvod se k tomu vracet. Děkuji. Děkuji. Pan Zaleský, 1,5 minuty. Pane předsedo, nejprve anglicky. Kdybych vám měl vyslovit kompliment, tak bych řekl, že eh, jste tady učinil daleko větší pokrok než eh, Turecko, to je jedna věc, a eh, zbytek svého projevu přednesu v mém vlastním jazyce. Co se týče toho, co říkal pan Šimanský, a také co jsem já sám zažil tady v tomto parlamentu, mm, ve vztahu k určitým, tedy k hlasování o zprávě rok. Doufám, že nebudeme kázat, dělat kázání Turecku. Přijeme si, aby eh, vláda byla, mm, eh, aby sledovala sekulární právo, zákon. Máme tady pozměňovací návrhy 22, 23 a 81. To je takové kázání. Zvláště socialisté očekávají, že, nebo doufají, že to bude sekulární země. Nemáme právo toto požadovat od žádného eh, národa. Je to svrchovaný národ a může si rozhodnout sám. A, a, e, a to neříkám na podporu nebo proti islámu, my nemůžeme rozhodovat o tom, jestli, eh, jaké náboženství se bude vyznávat eh, v té či které zemi. Abychom mm, měli trošku větší rovnováhu, tak je tady pozměňovací návrh 64, 65, ty jsou příliš měkké. Litujeme toho, že Turecko není tolerantní um, vůči ostatním náboženstvím. Já bych požadoval, aby pokud máme mít toleranci a určitou kvalitu, tak musíme požadovat, aby taková země udělala určité kroky. Um, Toto musí být vyváženo všechno. Neměli bychom kázat, ehm, jestli to má být eh, náboženský nebo sekulární stát, ať si to rozhodnou sami. Paní Boskutil? Jedna a půl minuty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, Ráda bych řekla pár věcí k tomuto tématu. Jedna chci poděkovat je Omen, eh, že řekla pár důležitých věcí o právech žen a že je zapracovala do svých kompromisních návrhů a že eh, podpořila ostatní návrhy. Chtěla jsem ještě změnit jednu věc, která je pro mě velice důležitá v rámci reform. A sice ústavní výbor v Turecku rozhodl, že Eh, bude zřízena komise pro rovnost příležitostí v tureckém parlamentu. A usnesení eh, se očekává dnes k tomuto. Doufám, že to budeme moci uvést tuto problematiku naší zprávou. Potom, co se týče justiční spolupráce, zdá se mi, že je velice důležité, aby právě ve věcech, jako je mm, Um, islámské uh, fondy nebo otázka práv žen, um, um, kdy evropské občanky s tureckým pozadím se stávají často obětí. A turecké úřady by měly také v této oblasti spolupracovat, spolupracovat s evropskými úřady uh, na poli justičním. Takže rovná práva uh, by měla být zachována i v Turecku. To bychom měli nutně požadovat a také požadovat, aby se situace zlepšila pravidla. A na závěr bych ráda zmínila, že je pro mě velice důležité, aby článek 13 byl obzvláště zohledněn, a sice ehm, antidiskriminační legislativa mm, ze všech jmenovaných důvodů musíme dosáhnout kompromisu. Um, um, a toto všechno bychom měli zmínit, tedy antidiskriminace padem na základě rasy, pohlaví, sexuálního e, orientace, postižení a podobně. To vše by tam mělo být začleněno. Máme už jenom 8 minut a ještě mám 6 řečníků, takže každý má teď minutu. Pan Kirika. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za skvělou zprávu. A chtěl bych ještě upozornit na dvě myšlenky. Jednak si myslím, že Evropa by měla povzbudit ro- další rozvoj Turecka, podpořit eh, moderní sekulární elity a současně šířit také informace o Evropské unie a evropské integraci. A z těch důvodů by v Turecku měla být provedena reforma vzdělávání, podpora univerzit a také eh, bychom to měli podpořit z evropských programů Erasmus a Comenius. Myslím, že všechny tyto aktivity by rozhodně měly být podpořeny. Dále potřeba vyjádřit naši podporu menšinám v Turecku. a Měli bychom odsuzovat také separatistické kroky některých e, kurdských skupin a také separatistických Turků na Kypru. Dále by měla Evropská unie podpořit eh, princip eh, územní celistvosti a dobrých sousedských vztahů s Irákem a s dalšími sousedními státy v tomto regionu. Děkuji, paní Kopa, na jednu minutu. Děkuji, abych eh, také chtěla poděkovat paní Omen za velice vyváženou zprávu. My eh, souhlasíme s tou perspektivou eh, přistoupení Turecka. To je jediná věc, která umožní Turecku prohloubit vlastní demokracii a vytvořit vztahy dobrého sousedství. Je potřeba zblízka sledovat vývoj Eh, věci Ergenikon a eh, doufejme, že eh, turecká justice toto jak si ozřejmí, to je opravdu klíčové. Turecko se nyní nachází v obtížném období, reviduje svoji roli na Středním východě, svoji geopolitickou roli a je třeba podporovat Turecko, které bude fungovat jako stabilizační faktor. Nicméně poslední jaksi akce vojáků v oblasti nezjednodušení zhoršuje situaci, vytváří napětí s Řeckem, takže proto si myslím, že odkaz zpravodajky na, na eh, kazus belli v, eh, eh, v parlamentu, to je důležité a to je věc, která by tam, myslím, měla zůstat. Já souhlasím se zpravodajkou a nechci narušovat zprávu, a, takže stahnu své návrhy 3, 4, 13 a 15 i 162, kde jsem vyjádřila své obavy e, z instalace jaderných zařízení. E, co se týče Kypru, je těžké nalézt řešení, pokud tam budou e, turičtí vojáci. Pan Kasulides, děkuji. Paní Hria Omen velice dobře vlastně uchopila celou záležitost, nicméně chtěl bych říci dvě věci na vyjasnění. E, a to na adresu nejprve pana Lakendaka, co se týče obrany základních pr- svobod, to je dočasná výjimka, kterou Aký akceptuje, na tom je, jak se na těchto principech je EU e postavena, ale o to nejde, ale jde o trvalé výjimky ze základních eh, svobod. A já si myslím, že potud, pokud jednáme o Kypru, máme na mysli dočasné výjimky, eh, více než kdokoliv jiný a přejeme si vyřešení problému, ale nikdy jsme nezavedli nic, co by tomu zabránilo. Panu Svobodovi bych chtěl zase eh, říci, že akceptuje jeho obavu z jakési aut- automatičnosti eh, toho termínu prosinec 2009 a ono to zřejmě bude mít ještě další dopady, ale, ale tam je May a to odpovídá vlastně, pokud zpravodajka pan Svoboda s tím budou souhlasit. Paní Zepegin? Děkuji, pane předsedo. Napřed jsme měli půl hodiny pauzu a teď omezujete naše vystoupení na minutu. No, no, dobře. Ale eh, chci se také zmínit o tom sousedství. Eh, blahopřeji zpravodajce. Eh, Turecko sehrává významnou roli v rámci tranzitu energie do Evropy. Taktéž v oblasti eh, pomoci eh, při stabilizaci Jižního Kavkazu. Já bych chtěla poděkovat a také požádat zpravodajku, aby eh, zahrnula návrhy předložené naší politickou skupinou v oblasti role Turecka v konfliktu mezi Gruzií a Ruskem ve snaze jak si podniknout kroky ve směru smíření. E, také bych chtěla zdůraznit věc, která tam sice je, ale málo zdůrazněna, že musíme trvat na tom, aby Turecko otevřelo své hranice s Armenií. My o to žádáme od počátku. Eh, není to jaksi zásadní předběžná podmínka, nicméně nelze si představit, že země, která je jaksi v předvstupním eh, eh, fázi, aby měla nadále uzavřené hranice se sousedy. A to si myslím, že by také mohlo přispět k uvolnění atmosféry a k nalezení kompromisu mezi Azerbajdžánem a Armenií v otázce na Horního Karabachu. Děkuji, pan Tanok. Děkuji. Já také gratuluji kolegyni k vynikající zprávě. Já musím namítnout něco k poznámkám Rakazaka, co se týká ekvivalentnosti Turků, kteří okupují sever, asi 45 tisíc bylo řečeno, a přítomnost britských jednotek na Kypru. Nejsou tam žádné britské jednotky eh, na Kypru, eh, jsou na svrchované britské základně nebo území, tak jak je to dovoleno eh, ve smlouvě podle roku 60. A je to mimo území. Jediné britské turecké eh, jednotky v Kypru, eh, ty slouží v rámci mírových jednotek OSN, což je úplně separátní záležitost. A eh, pak je tady symbolická vojenská přítomnost, asi tisíc vojáků také, je to pod smlouvou a dále 650 tisíc tureckých jednotek. A myslím, že tady bychom se mm, mm, měli vrátit k tomuto číslu a ne k těch 45 tisícům, které to opokupují na severu. Turecko mm, zdá se nikdy nevyužilo příležitosti, aby udělalo dobrou publicitu, protože E, tady se neotevřel otrokní seminář Chalky, to jsme měli ve dřívější zprávě. Požadovaná, požadavek tohoto parlamentu se to, e, nedostala se mu žádné reakce. A pak je tady odstavec 47 e, což, je, což bylo to velké zklamání, to byla návštěva tureckého prezidenta v Arménsku. Nedošlo k žádnému zlepšení v bilaterálních vztazích mezi Tureckem a Arménií. Hranice zůstávají zavřeny, obchod musí jít přes Gruzii, válka mezi Gruzí Eh, způsobuje komplikovanou situaci. Takže já znovu zdůraznuju, že Turecko musí ukázat dobrou vůli tím, že otevře hranice s Armenií. Děkuji. A než předám slovo našemu zpravodaji, rád bych požádal pana Filorio z mm, DG pro rozšíření o jeho komentář. button on the right side. Zapněte tlačítko. Um, yes, the commission would like to uh, hold uh, heartily thank Komise by také chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za důkladnou práci, která eh, investovala do sestavení této zprávy. Je to velmi komplexní, podrobná zpráva, která, myslím, odpovídá zjištěním také, které se objevují ve zprávě komise z roku 2008. Dovolte mi jenom několik krátkých poznámek. Za prvé chci říci, že podle nás eh, v Turecku teď panuje nová atmosféra, nebo přinejmenším pokusy o eh, nastartování nových reformních pokusů. Jednak je to dokládá návštěva tureckého premiéra Erdogana, jakož i návštěva šéfa turecké opozice, kteří eh, oba říkali, že chtějí pokračovat v reformách a chtějí pokračovat v přístupových reformách. Myslím, že to se odráží i ve vaší zprávě. Další poznámka se týká prosince 2009. Chtěl bych připomenout, že závěry Rady z prosince 2006 říkají, že komise má podat zprávu o všech relevantních otázkách eh, v letech 2007, 8 a 9. Rada jako taková nepředjímala výsledky diskusí které by měly proběhnout ještě na konci roku. Ta diskuse proběhne ve vhodnou dobu a zohlední všechny důležité body. A myslím si, že bychom neměli žádným způsobem předjímat, a komise to také nečiní, jakékoliv veřejné prohlášení v tomto smyslu, které by hm, chtělo eh, se vyjádřit výsledkům této diskuse. A ještě k otázce Kypru. Tady je odkaz na Ananův plán, ten byl eh, odmítnut, ale já bych chtěl ještě upozornit na protokol 10 eh, smlouvy o, nebo aktu o přistoupení z roku 2003, kde se říká, že Evropská unie je připravena eh, souhlasit s podmínkami mírového urovnání na Kypru na základě základních hodnot EU a ty odkazují na článek 6 smlouvy, kde je eh, kde jsou na lidská práva, demokracie a právní stát. My v komisi opět nějak nesoudíme výsledek rozhovoru o sjednocení ostrova, včetně všech aspektů, které budou řešeny během těchto jednání a také nezahrnujeme mezi základní zásady Evropské unie čtyři základní svobody EU. A což děláme? Proto, aby mohla proběhnout jednání na ostrově samotném. A to je velmi důležité vyjasnit v tomto okamžiku. My se držíme primárního práva Evropské unie a také smlouvy o přistoupení z roku 2004. Děkuji. A teď paní Ojmen Reuten. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za všechny připomínky eh, kolegů. Nicméně, nejprve dovolte, abych zareagovala obecně. Pozměňovací návrh 36 Johannes, pardon, Hanese Svobody, myslím, že bychom se mohli domluvit na novém textu. a řekneme vám, jak to dopadlo odpoledne. Teď Jinak, eh, pozměňovací na 39, eh, když se, když se podíváte, pardon, na můj odstavec 27, tak čímž odpovídám také panu Filorovi, tak tam se připomíná, že nesplnění tureckých závazků do prosince 2009 by mohlo vážně ohrozit vyjednávací proces. To by mi poměrně vyhovovalo, toto znění. A chtěla bych ještě jednou zdůraznit panu Filorovi, že v tomto textu ne, se nějak nepředjímá výsledek jednání. Pouze se tím opakuje to, co už prohlásila rada. a doufám, že i socialisté s tím budou souhlasit. Potom jsme slyšeli poznámky liberálu o stažení vojáků z Kypru. Já bych nicméně ten text nechtěla měnit, protože pokud k tomu dojde, tak s tím zase budou mít problém další kolegové. Když si to přečtete velmi pečlivě, tak tam nepožadujeme nic zvláštního. Chceme po Turecku, aby vytvořilo vhodné klima pro diskuse o stažení jednotek. Nepožadujeme stažení všech tureckých jednotek. Myslím, že tím, že také říkáme, že vůdcové obou komunit na ostrově by měli svobodně eh, jednat, tak tím nic nepřidímáme. Potom pan Šimanský u pozměňovacího číslo 5 poukazuje na princip smluv. Doufám, že pan Lagendijk je s tím také spokojen, s těmi obchodními dohodami. Myslím, že my jako Evropská unie bychom mohli přizvat Turecko k vyjednavacímu stolu, když vyjednáváme obchodní dohody se třetími státy a musíme se, eh, tedy pardon, nemůžeme Turecko přizvat, ale když každopádně se můžeme vzájemně informovat. Turecko ještě není členem EU a proto nemůže s námi sedět u vyjednávacího stolu se třetími státy. Takže doufám, že budete moci hlasovat i pro tento pozměňovací návrh. Potom tady je dal několik pozměňovacích návrhů pana Egena, Egeho, Nejprve, proč jsem ostatním radila, aby hlasovali proti vašem, vašim pozměňovacím návrhům, protože vy už opakujete, co už v té zprávě je uvedeno. Já bych nechtěla, abychom schválili vánoční, oběšený vánoční stromeček. A proto chci hlasovat proti některým vašim pozměňovacím návrhům. Nicméně, některé jsou faktické a oprávněné. například jedna 16. je ta kvota pro dopravu. To vůbec není evropská záležitost, to je bilaterální záležitost. A to je důvod, proč budu hlasovat proti. A vězte, že všechno, co tady je uvedeno v mé zprávě, je ověřené. Takže bych ještě vás chtěl poprosit, abyste co nejvíc z těch návrhů stáhl. Jinak děkuji ostatním eh, kolegům. Nevím, jestli jsem eh, zvládla všechno. Um, Charles Stenock and all the Ještě k tomu, co říkal Charles Stenock. O tom arménském odstavci. Vy chcete, nebo já jsem chtěla pouze připojit ještě něco k tomu, co už jsme schválili několikrát v minulosti. A myslím, že je to nesmírně důležité, aby panovaly dobré vztahy mezi Tureckem a Arménií. Armény nenaštívil jenom prezident Gol, Gül, ale nedávné době došlo k dalším střícným krokům, což nám dává naději, že dojde k normalizaci vztahu. Takže bych vás chtěla poprosit, abyste nenarušili tento velmi pečlivě sformulovaný odstavec, protože by to potom nedávalo smysl. To je všechno, pane předsedo. Thank you very much. The vote will take... Děkuji, hlasování proběhne dnes odpoledne ve 4.30. Takže myslím, že tento bod můžeme uzavřít. Pan Fejk, náš zástupce Kosovu, už je na cestě, tak za chvilku budeme pokračovat. So I give you the... Pane předsedo, pane předsedo to jest National Army de,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 May ask uh, everybody who does not intend... Tak, um, kdo nechce pokračovat eh, v tomto jednání, může opustit tento sál, musíme pokračovat. Uh, Vážení kolegové, takže můžeme přistoupit k bodu 14 na programu a to je výměna názorů s panem Petrem Fejtem, zvláštním zástupcem EU v Kosovu, kterého tímto vítám a to nikoli poprvé. Kosovo je klíčov, má jaksi klíčovou důležitost z hlediska zahraniční politiky Evropské unie a E, přítomnost pana Fejce zde vlastně označuje dva významné momenty. Před rokem byl jmenován právě v únoru a za druhé má narozeniny, jak jsem se dozvěděl minulé pondělí. Takže všechno nejlepší. Výzvy, kterým všichni v Kosovu čelíme, jsou náročné, ale vás to zřejmě udržuje mladým a aktivním stále. Tyto výzvy jsou opravdu rozsáhlé. Vy tam jste a zastupujete Unii, aby jste také zajistil, že bude všechno fungovat jako mise EULEX a uh, uh, jsou tam a e, jak si zastupujete tam vlastně Evropskou unii e, vůči všem e, ostatním subjektům a zajišťujete tam tedy mandát v rámci nezávislých více mnohonárodnostních jednotek. Nebo dále, jak si vaším úkolem je přispět k boji proti organizované kriminalitě a, a a e, zajistit spravedlnost pro ty, kteří si to zaslouží. E, také jste v kontaktu s kosovskými orgány, e, tak aby naplňovali své ústavní povinnosti, především vůči menšinám a především srbské menšině. Současně víte, že se můžete spolehnout na tento parlament, který vám drží palce a poskytne vám maximální podporu, kdykoliv to budete potřebovat. Minulý týden jsme přijali eh, usnesení na podporu vaší činnosti, abyste tedy pokračoval. Takže, pane Fejte, já vás poprosím, abyste eh, nám tady řekl něco o své práci po prvním roce a Eh, seznámil nás s výzvami a nedostatky, eh, jakož i se situací v terénu, především třeba eh, o tom, jak probíhá mise EULEX a naše přítomnost a dále pak situace v srbských enklávách na jihu i na severu a také jak spolupracuje Bělehrad Eh, s touto obtížnou evropskou misí a eh, v všech záležitostech souvisejících s ulexem. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zvláště za vaše eh, laskavá slova adresovaná mě osobně. Vážení členové výboru, dámy a pánové, jsem potěšen, že s vámi dnes mohu zde být a že mohu um, přednést své posouzení pokroku, který byl učiněn uh, v rámci konsolidace a koordinace um, přítomnosti EU v Kosovu. Stejně tak se to týká iniciativ, eh, které jsem podnikl jako součást mého mandátu a mých kompetencí. Naše setkání je dobře eh, načasované nejenom vůli výročí, které jste zmínil, zmínil ale eh, je, následuje schválení, eh, ke kterému došlo 5. Eh, února, tedy schválení rezoluce o Kosovu a také o roli Evropské unie. Četl jsem toto usnesení, což byl výraz podpory parlamentu pro misi EU v Kosovu a také jste vyjádřili úsilí spolupracovat s úřady v Prištině eh, v rámci kosovsko-evropské spolupráce v této části eh, regionu. Eh, Prištinské úřady mají své závazky, které by měly být připomenuty, zvláště co se týče posílení právního státu a i nadále by tady měla být vyjadřována úcta vůči právům. Já vítám to, že tedy toto usnesení eh, se týká takových klíčových otázek a sice je to decentralizace, ochrana eh, náboženského a kulturního dědictví, eh, dále reforma ekonomická a reforma bezpečnostního sektoru. K těmto otázkám se vrátím později detailně. Vaše podpora Eh, těchto kritických eh, oblastí eh, mi dává možnost snažit se ještě intenzivněji zajistit rychlý pokrok v tomto roce a později. Pane předsedo, zaznamenal se v odstavci 32 usnesení, že parlament leží na srdci pomalý, pomalé tempo pokroku a práce kosovských úřadů. Ano vláda musí eh, podniknout eh, skutečné kroky eh, v oblastech zodpovědnosti a hm, průhlednosti, stejně tak jako v boji proti korupci a organizovanému zločinu také musí ehm, podpořit propojení mezi občanskými a politickým životem a zajistit ehm, využívání veřejných eh, fondů dárcovských ehm, a to zodpovědným a transparentním způsobem. Toto jsou všechno klíčové prvky Um, k takové atmosféry, která má dá, v které se má, mají konzolidovat um, kosovsko-evropské aspirace a má to také na pomoci ekonomickým eh, vztahům a toto by se mělo odrazit také na každodenním životě občanů. Pane předsedo, v posledním roce Kosovo schválilo ústavu, um, schválilo důležitou legislativu posililo základní eh, ministerstva vládní a také pokročilo ve eh, zřizování eh, ústavního soudu a také ostatních bezpečnostních a veřejných institucí. A ukázalo se, že je partnerem Evropského společenství, který kooperuje. Všechny, všechny tento vývoj se odehrál na pozadí relativně stabilního bezpečnostního rámce. Eh, v prosinci minulého roku Julex eh, nastartoval svou eh, misi v Kosovu a přitom udělal významný krok ku předu. Mm, byl to závazek Evropské unie jako hlavního partnera kosovské vlády. Eh, situace, která tímto vznikla, eh, napomohla, eh, um, umožnila další úsilí. Jsou tady tři klíčové oblasti, které se týkají našich aktivit pro tento rok a také budoucích aktivit. Je to stabilita, reformy a procesu smíření. Mm, rád bych se věnoval strategickým cílům a potom ukončím tím, že předložím návrhy toho, jak nejlépe těchto věcí, tyto věci vyřešit eh, v partnerské spolupráci s kosovskými úřady. trvale udržitelný eh, vývoj eh, všech těchto iniciativ závisí zásadně na tom, aby se pokračovalo v politické stabilitě v Kosovu. A jak jsem již prohlásil, Situace v Kosovu mm, zůstává i, zůstala i nadále stabilní. V minulém roce politické reakce v Preštině na e, diskuze, e, které se vedly v rámci OSN k o něm šesti bodům, stejně tak jako e, nedávné události v Mitrovici, ukazují e, i nadále křehkost situace jako zvláštní eh, zástupce Evropské unie jsem mm, eh, instaloval takové místní mechanismy pro neustále eh, konzultace, které budou transparentní. A sice se to týká otázek, které jsou důležité. Jsou to mm, otázky, které jsou obsaženy ve zprávě OSN z roku 2008. Tyto zahrnují, mm, tyto se neomezují pouze na, eh, na rozložení eh, příjmu, ale také je to, jsou to aktivity soudu v Mitrovici, pak je to otázka aplikovatelného práva a mm, aktivity um, mm, mm, pros vlaků železnice na severu. Eh, pevně věřím, že tím, že i nadále budeme diskutovat o technických záležitostech, budeme podporovat evropské standardy a osvědčené praxe a stejně tak um, budeme uh, úzce začleněni do práce v Bruselu a um, budeme spolupracovat s relevantními aktéry, pak bude možno docílit výsledků alespoň v některých těchto oblastech. Toto je součást eh, úzké eh, koordinace a spolupráce eh, s mm, vedoucím mise Julexem, generálem de Cambo. Ehm, a vy jste mě, tak jak jsme byli motivováni podpořit tuto, to usnesení, mm, ehm, mělo by dojít ke sjednocení Prištiny, ehm, Bělehradu, spolupráce s EU by měla být posílena a EU by se měla ujmout své vůči role. Evropská unie by mohla být tím nejlepším, nejlepší oblastí eh, tak, aby eh, existovaly komunikační kanály mezi Bělhradem a Prištinou. Pokud eh, je naším záměrem dosáhnout pozitivních výsledků, pak máme v rukou nástroje, které nám napomohou ehm, dosáhnout takovéhoto výsledku. Celkové cíle však zůstávají přímé, dobré přímé sousedské vztahy mezi oběma stranami. A tím, že se budeme tímto způsobem angažovat, eh, urychlíme také eh, plně eh, životaschopnost jednotek ULEX v Kosovu. Zajistíme to co nejrychleji. Tyto požadavky spolu s otázkami, jako je posílení právního státu, byly otázky, které, o kterých se pravidelně diskutovalo mezi ministry a také na veřejných setkáních a také během mých soukromých setkání. Akutnost toho, abychom se rychle posunuli jako předu, zvláště na severu, byla eh, zdůrazněna eh, po násilných událostech během Vánoc a také včerejší mirovou demonstrací v Mitrovici. V tomto kontextu se objevují kritické otázky, které se vztahují eh, k paralelním strukturám a eh, je tady také otázka zločin, zločinnosti, o které musíme hovořit. Ehm, eh, jde tady o důvěryhodnost ehm, Evropské unie a její ochoty ehm, pustit se do těžkých eh, a možná nebezpečných otázek. Eh, jde o integraci na severu, tak aby toto byla součást jednot, jednotné oblast, oblasti, tak abychom tam mohli přenést osvědčené praxe z Evropské unie. Občané v Kosovu očekávají velké toho mnoho od Evropské unie. Nemůžeme si eh, dovolit eh, selhat v našich ehm, závazcích a zodpovědnosti na politické úrovni a eh, právě tady by členské státy Evropské unie měly hrát takovou opatrnou roli. Měli bychom zintenzívnit a více podpořit ehm, Bělehrad Ehm, je to, jsou to mise Evropské unie a proto, proto jsou tyto, ta mise ehm, je velice důležitá. A ehm, zvláště jde o kooperativnější přístup jednotlivých starostů na severu. Eh, musíme také izolovat zločinecké organizace, eh, které eh, působí, operují na severu. V tomto smyslu věřím, že rozhodnutí mm, kosovského prezidenta nepořádat letos obecné volby napomůže udržet stabilitu politické situace eh, v Kosovu ehm, co se týče ehm, voleb municipálních, ehm, které asi se budou pořádat eh, poz, mm, v tomto roce. Dosud nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí eh, o tom, kdy se tyto volby budou konat pokrok v oblasti decentralizace a e, e, zajištění srbské účasti. To budou důležité prvky, až se bude rozhodovat o e, přesném termínu. Pak je tady další předpoklad a to je fungující ústřední volební komise. Konzultace mezi důležitými aktéry i nadále pokračují. Eh, vláda eh, se snaží ehm, se eh, snažit, bude, bude snažit um, provést čítání lidu. S příslušnými úřady se, bude konzult, se budou konzultovat termín. Ehm, nedávné pilotní čítání lidu ukázalo, že tady je 70% kosovských Srbů. Chceme zajistit ještě větší účast menšin, ehm, které se účastní tohoto celostátního sčítání lidu. Pane předsedo, eh, schromáždění eh, kosovské hrálo eh, důležitou roli v dalším rozvoji kosovských úřadů, a sice od začátku své, svých aktivit. Kromě toho, že byly potvrzeny zakládající dokumenty a že byla potvrzena Mm, ústava, tak tyto úřady byly také klíčovými aktéry, eh, které eh, se snažili implementovat více jak 50 zákonů s tím, že byla hlavně zdůrazněna práva eh, menšin. Ovšem, jsem přesvědčen o tom, že ono shromáždění stále ještě mm, mm, nenaplňuje všechny sliby a neplní úplně demokratickou roli mělo by být fórem pro politickou diskuzi a parlamentní dozor a kontrolu. Mnoho rozhodnutí eh, jsou, mnoha rozhodnutí jsou činěna ze strany vlády, aniž by shromáždění bylo eh, řádným způsobem eh, začleněno. A spousta politických kroků je sdělována tiskem, a protože je to stále ještě mladá a rozvíjející se instituce, toto shromáždění by si zasloužilo naši plnou podporu. Well, the decision not to Rozhodnutí nepořádat volby Eh, tam já eh, se obávám, že vy jaksi neuspořádat eh, letos všeobecné volby by mohlo zamezit veliké mm, rozsáhlé destrukci a umožnilo by to pokračovat v rozsáhlých reformách, které by umožnilo Kosovu jaksi vytvořit si stabilní základ důležitý pro budoucí rozvoj. Pro, Eh, vláda přistoupila k privatizaci státních podniků, nicméně musí nejprve formulovat tak, eh, strategii pro tuto privatizaci. Týká se to eh, dále pak výrobce elektřiny, pošt a telekomunikací, eh, místního letiště a eh, Toto jsou tedy aktivity, které se vyvíjí, nicméně stávající recese eh, vedla k poklesu přímých investic do Kosova. Obecně tedy Eh, kosovské orgány eh, budou muset řídit eh, veřejně právní podniky transparentně a jmenovat do řídících orgánů osoby na základě kompetentnosti spíše než na základě politické příslušnosti. V oblasti reform bezpečnostního odvětví deaktivace Eh, eh, eh, kosovských jednotek proběhla k 20. lednu a tento proces je zdůrazněn ve vaší rezoluci, kdy tedy vznikla malá, ale kvalitní obrana síla, která Eh, podléhá demokratické kontrole. Nicméně výběr členů bezpečnostních jednotek může vést k nespokojenosti dřívějších členů KPC, což by mohlo vést k jistému napětí. Pane předsedo, nyní se dostávám ke třetí prioritě potřeba eh, pokračování eh, závazků v oblasti eh, usmíření jednotlivých komunit. Eh, ve své rezoluci jste mě mm, požádali, abych eh, podporoval eh, vedení v Kosovu a já tak činím, a tedy v oblasti přijímání kroků tak, aby kosovští srbové a jiné komunity byly zapojeny. A v současné době je tu příležitost, která umožňuje kosovským Srbům, aby eh, jaksi se zapojili do centrálních institucí. Nedávno proběhl kulatý stůl, který nastartoval úspěšný dialog o konkrétních otázkách, jako je zdravotnictví a školství. A premiér a klíčoví ministři se účastnili tohoto kulatého stolu a budou dál tedy působit. Srbští e, představitelé Kosova ze severu e, vyjádřili, že jsou e, jaksi připraveni e, pokračovat v těchto aktivitách e, organizovaných zástupci Evropské unie. E, významná je oblast náboženského a kulturního dědictví, kde bylo dosaženo již jistého pokroku a my jsme velice úzce spolupracovali s Ministerstvem kultury, jakož i e, s kontaktním e, e, úřadem Evropské komise za účelem výměny technických informací a v souladu s evropským partnerstvím se snažíme dále posilovat mechanismy, eh, které mají za cíl chránit eh, náboženské a kulturní dědictví v Kosovu. První eh, zasedání fóra se konalo před několika týdny Eh, setkala se tam celá řada zástupců eh, různých oblastí kulturního dědictví, včetně eh, také zástupců Rady Evropy a jak si stanovilo jakousi politickou agendu. Po tomto zasedání proces dál bude pokračovat, ale bude vyžadovat jistou podporu ze strany e, srbských e, orgánů a srbské pravoslavné církve. E, orgány, e, úřady e, nadále e, pokračují v decentralizaci. Před několika dny premiér ohlásil, že kompetence pro sociální oblasti bude, budou přesunuty na obecní úroveň a Eh, nyní se podílíme na vytvoření přípravných skupin na založení pěti jaksi eh, zastupitelstev na místní úrovni od března a eh, podílíme se také na, na startování procesu vypracování osnov škol, pro, pro školy v Kosovu. Pane předsedo, obavy, které jste vyjádřili v rezoluci v souvislosti s návratem menšin a uh, odsunutých osob, tak e, ty sdílím. Uh, vytrvale o těchto otázkách s místními úřady hovoříme. Minister pro menšiny a návraty ve spolupráci s zástupci OSN a Evropské komise podporují individuální návraty a ministerstvo přidělilo další prostředky na rozvoj jednotlivých komunit, e, e, na školství, bydlení a návrat e, občanů. Eh, přestože ty přidělené prostředky jsou skromné, vláda eh, se eh, plnou silou zapojila do této činnosti, nicméně zůstává ještě celá řada výzev, které jak si komplikují ovzduší pro no, obětovnou integraci navrátilců do života v Kosovu. a My ve spolu my ovšem na tom samozřejmě spolupracujeme s místními orgány a usilujeme o dosažení pokroku v této oblasti. Co se týče eh, specifických podmínek, eh, eh, romské komunity, která byla, u níž došlo k otravě olovem na severu, Eh, tam eh, tedy došlo k urychlenému uzavření táborů a přemístění Romů do bezpečných oblastí eh, se zdravými, zdravějšími tedy podmínkami. Nicméně je tu velký problém nedostatku komunikace mezi relevantními aktéry na severu a na jihu a politická situace na severu je poněkud nestabilní. Evropská eh, komise a její zastoupení v Prištině koordinuje národní a mezinárodní eh, aktéry eh, při stanovování dlouhodobých udržitelných řešení. Pane předsedo, na závěr bych chtěl říci, že um, Kosovo má eh, náročnou agendu eh, eh, a to se týká mezinárodního společenství Evropské unie v následujících letech. Nicméně existuje tady dostatečná politická vůle, koordinace a podpora, která umožní kosovské vládě dosáhnout pokroku v svých evropských aspiracích. Z toho, co jsem dosud řekl, jasně vyplývá, že moje dvojí odpovědnost v Kosovu vzrostla eh, způsobem, který mi umožnil hovořit s jednotlivými stranami, s příslušnými orgány a je tu jak jsem, velká e, naděje na dosažení eh, cílů, které mi byly stanoveny. A chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za vaši podporu a za silnou rezoluci, která e, dodala ještě větší nadšení mému týmu i mě osobně v našem úsilí pomoci kosovským lidem co nejlépe. Děkuji. Uh, special Representative, thank you so much for this extensive... Děkuji vám za eh, eh, toto, eh, tento rozsáhlý popis situace, takže první si bere slovo zpravodaj pan Lagendaj. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já jsem měl příležitost navštívit Kosovo Hned po našem hlasování eh, minulý čtvrtek strávil jsem víkend, víkend v Prištině a v Kosovu a chtěl bych se s vámi podělit o některá svá pozorování z této cesty. Naše zpráva eh, byla eh, přijatá velmi pozitivně nejenom ze strany kosovských orgánů, ale také ze strany zástupců mezinárodního společenství, tak jak tady zvláštní zástupce zdůraznil. A je dobré, že můžeme konstatovat, že Eulex konečně dokázal eh, na celém území, jak si prosadit jednu z našich klíčových podmínek pro podporu této mise. Musím říci, že mě opravdu zaujalo zapojení a, a, a načení jaksi Eulexu v terénu, e, policistů, e, prokurátorů, celníků. Skutečně se jim podařilo skombinovat Eh, eh, všechno, co je potřeba pro dosažení úspěchu a zapojení maximální diplomacie a trpělivosti. Takže to mě opravdu zaujalo, ale nepříjemně jsem byl překvapen, musím říci, když jsem viděl, že mise a činnost soudců a státních zástupců a celníků a podobně je podkopávána eh, takovými technickými nedostatky, jako je nedostatek vybavení, vozů, vypočetní techniky, které komplikují život a které by mohly jaksi velice, velice pomoci. Někdy to, to je věc, o které se občas hovoří prostě to je taky často uh, spojené s procedurami tady v Bruselu. Uh, uh, to, to je o tom, jak jsme si tu práci zorganizovali a je škoda skutečně, když vidíme, jak byrokratické překážky vlastně často brání do, dobré, dobré činnosti. A já uh, se, um, jak si o tom také chtěl hovořit. Další moje poznámka, a to tady také pan zvláštní zástupce zdůraznil, že prakticky všichni naši partneři zdůraznili, že uh, uh, mise EULEX může být úspěšná jedině, když bude dostatečná spolupráce mezi Eulexkem a e, srbskými orgány v Běre, Běl, e, a to jak v oblasti decentralizace, nových místních rad a podobně. Ono, tady existuje vůle ze strany kosovských Srbů zapojit se i těch, kteří jak se původně nechtěli, ale je jasné, že v tomto kontextu e, toto proběhne masivně jedině tehdy, když dostanou zelenou z Bělehradu a, e, a nikoli naopak. Takže se domnívám, že my jako parlament i ostatní evropské instituce bychom měli vyslat jasné poselství do Bělehradu. Ano, jste vítáni, při řadě příležitostí e, jsem řekl, že moje, jak se vláda mojí země, se které pocházím, mi, e, se mi nelíbí, jak komplikuje život Bělehradu, domnívám se, že to je špatná politika, tam by bylo potřeba jak si pokročit, ale k tomu dojde jedině, jestliže bude jasná spolupráce ze strany Bělehradu a vědomí, že EULEX v terénu soudy, celnice a policisté, eh, aby mohli dělat svou práci. To je prostě jedna ze základních podmínek tady toho, že je potřeba zlepšit mm, jak si postoj eh, Bělehradu a Eh, především na severu eh, je to velmi důležité. Takže já doufám, že toto poselství bude pozitivně přijato a úspěch této mise bude záviset na spolupráci Bělehradu. Pro mě je to klíčové a je to jasné, když mluvíte s lidmi v terénu, že toto je opravdu zásadní i pro budoucnost. Děkuji. Děkuji. Pak, ja, vielen Dank, vielen Dank, Herr Veit, dass Sie Děkuji vám za to, že jste přišel dnes mezi nás. Mohl se připojit k tomu, co řekli předřečníci. Domnívám se, že mise EULEX je skutečně rozdílná k tomu, co tam dělali mise předchozí. A když je to rozdíl, tak je to rozdíl jedně k lepšímu. Proto potřebujeme hodně dobrých, angažovaných lidí, kteří navrátí lidem na místě víru v to, že je možno reformovat jejich zemi. Proto máte veškerou naši podporu pro EULEX. A všichni víme, že EULEX nebude moci pracovat dobře především na severu, když se to nebude Bělehradu líbit. Proto se domnívám, že se hodně očekává od občanů EU, ale aby se dala očekávání uskutečnit, musíme to sami brát natolik vážně, abychom vždy a všude v našich jednáních s Bělehradem zdůraznili také náš zájem o to. Není možné, aby se to jen tak někde odložilo, abychom o tom každodenně nehovořili. Bělehrad by se rád stal členem v Evropské unie. My chceme, aby se jim to umožnilo, ale proto také my musíme říkat, že musí pomáhat proto, aby lidé v jejich sousední zemi mohli dobře žít. A tam také žije hodně Srbů. A v ti nežije jenom v Dmitrovici, ale v celé zemi, dokonce eh, ještě více než na severu. Proto jsem vám velice vděčná, když slyším, že teď existují rozhovory u kolatého stolu, kde se jedná o zdravotní zásobování, o vzdělávací systém. Já se stydím, že musím říci, že po deseti letech, kdy my a jení jsme nesli odpovědnost, je ta situace taková. Proto je třeba, abychom eh, se do toho pustili a proto přístup Euloxu je zajisté správný. Avšak velice důležitý problém, což je zase důležité pro sousední státy, je skutečnost, aby konečně celá řada nespracovaných případů v justici byla konečně zpracována. Máme tady ještě příliš mnoho obviněných, kteří jen tak pobíhají venku volně. Existuje celá řada z nich, kteří ještě nebyli obviněni. A to prostě kazí atmosféru. A není jistě zlá vůle, že to ještě nebylo děláno, ale je to prostě lajdáctví. A za druhé bych chtěla ještě říci něco k tématu lokálních voleb souhlasím s vámi, že pak, když se nebudou tento rok konat volby v Kosovu, nebude to žádná ztráta. Ta země by se nejdřív měla dostat ke klidu, ale lokální volby se přece mohou konat teprve, až dojde k decentralizaci eh, když eh, plán Achtisarivo, Achtisarův plán rozvoje Kosovo musí být skutečně realizován a teprve potom se mohou konat volby, aby po decentralizování ty nově konstituované oblasti a měst, malá města mohla zvolit správné šéfy. Tak tomu prostě je. My to chceme, chceme, aby to tak šlo a proto je třeba skutečně intenzivně se pustit do decentralizace, protože když k tomu dojde, nemůžou existovat lokální volby. A ještě poslední poznámka. Nám se také jedná o to, aby mladí lidé v Kosovu se opět společně učili, aby spolu hovořili, aby spolu studovali. A jak jste viděl, i my jsme říkali, kromě Mitrovice a kromě Prištiny, kde jsou univerzity, bychom si velice přáli, aby vzniklo něco jako Evropský college, kde by mohli všichni společně se učit a nejlépe v jazyce, který nebude nikoho bolet, nejlépe v lingvě France, nejlépe tedy v angličtině. Myslím si, že by to mělo být možné. Tenkrát jsme to svého času udělali v Makedonii, tak přece by musel existovat, pane Fejt, vy znáte tam ty lidi, přece musí existovat někdo, kdo by byl schopen založit takové to eh, zařízení školské. Potřebujeme to, co by vlastně bylo atraktivní jak pro sever, tak pro jich. Proto si mohu jedině přát, abyste pokračovali ve vašich diskusích o kulatého stolu, protože jedině pak může být podnícena angažovanost vše. Děkuji vám velice za vaši práci a nadále přeji hodně úspěchu. Uh, now, Mr. Svoboda. Děkuji, paní. Pak a teď pan Svoboda. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat za velmi otevřenou zprávu která uvádí pozitivní, ale i některé kritické prvky a dobře reflektuje situaci v Kosovu. Dovolte mi ještě zmínit tři věci. My jsme v první řadě poslanci a proto je důležité, abychom v tomto parlamentu eh, vás podpořili v tom, že i parlament Kosovu musí dobře fungovat jako základ demokracie. A to nejsou věci, o kterých může všech rozhodovat vláda, ale potřebujeme k tomu i fungující parlament. Myslím, že to je také určitý eh, hnací síla integrace, když spolu poslanci mohou diskutovat a spolu rozhodovat o důležitých otázkách. Za druhé, poznámka týkající se soužití etnických skupin, zejména Srbů v Kosovu, podobně jako paní Pauk. Už jsme slyšeli, kde i zástupci ze severu eh, se účastní diskusí o některých otázkách Myslím, že bylo dobře, aby ty diskuse byly co nejkonkrétnější, podobně jako to říkal Just, by bylo dobře, aby Bělehrad, eh, když už k tomu nedával zelené světlo, tomu dal aspoň, to aspoň neblokoval. Bylo by dobře, aby tito lidé spolu diskutovali, společně dali řešení a tyto snahy bychom rozhodně měli podpořit. A v této souvislosti, mm, tedy v souvislosti s místními volbami, myslím, že by skutečně bylo nejlepší, aby nejprve proběhla eh, desetledeční reforma. A na druhou stranu si musíme vědomit, že ty volby by mohly zase na pomoci integraci, tedy protože to dá možnosti srbské menšině, jakože dalším menšinám, také na místní úrovni si sjednat více vlivu. Protože velmi často se eh, řešení daří nalézt v těch místních skupinách. A Myslím, že by ty volby nutně nemusely vést eh, k rozporům, ale mohly by svést lidi dohromady. A úplně na závěr, to se týče situace Romů v těchto zamořených oblastech. Víme, že už jsme před dlouhými roky se o tom bavili s paní Pak eh, v rámci meziparl- meziparlamentního výboru. Hovořili jsme o těchto věcech a chtěl bych vás poprosit, abyste obecně vůči této menšině, zejména vzhledem na to, že žijí v této zamřené oblasti, vzhledem tomu, že tam vyrůstají nové generace, malé děti, jsou těm také postiženi a potom si to sebou odnášejí až do stáří, tak s tím by se rozhodně mělo dělat, ale každopádně vám chci poděkovat za velmi dobrou zprávu. Děkuji, pane Svobodo. Paní Ibrisatič. Děkuji, panie przewodniczący. Tack herr Fejt för att ni kom här till oss och gav en så väl... Děkuji, pane Fejte, že jste mezi nás přišel, abyste nám předložil svou zprávu. Já naprosto souhlasím s vaší analýzou situace v Kosovu. Vy jste hovořil také o první schůzce mezi zástupci různých etnických eh, skupin a týkalo se to kulturního dědictví, jeho ochrany. Víme, že to představují také eh, ortodoxní kostely v Kosovu a velmi často je to Bělehrad, který brání těmto schůzkám a neposílání své zástupce. Přitom víme, že je potřeba chránit kulturní dědictví, že to všichni by měli eh, si uvědomovat a mělo by to být také prvkem jejich soužití. Chci se vás zeptat, jestli víte nějaké další aktivity v této oblasti a jestli budete hrát roli ve vlastní eh, ochraně a údržbě těchto památek. Víme, že velmi často je potřeba nejenom si uvědomovat to, že lidé tam žijí v sousedství, ale musí se vědomovat, eh, že existují také nějaké společné evropské hodnoty. A proto se vás chci zeptat, jestli plánujete nějakou iniciativu, která by byla srovnatelná s tím, co už prováděl v minulosti vysoký zástupce v Bosně Hercegovině. Děkuji, pan Primitič. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais moi aussi Pane předsedo, vážení kolegové, i já bych chtěl přivítat tady pana zpravodaje, pana Fejte. A chci mu poděkovat za to, že se s námi podělil o své dojmy, o své hodnocení situace a že nám také předložil určitá doporučení. Za to bych mu chtěl v každém případě poděkovat, vzhledem k tomu, že se tady nacházíme v takové krajině mezi králem Ubu a Francem Kavkou. Víme, že Srbsko neuznává Kosovo, neuznává nic z toho, co podle Bělehradu je porušení mezinárodního práva, uznává pouze jedno usnesení Rady bezpečnosti a pro Srbsko zůstává Kosovo jednou z uh, provincií. Co můžeme udělat to aby se ta situace trochu posunula dopředu, aby Srbové překonali tuto situaci. Víme, že například Slovensko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Kypr, to jsou státy, které ještě Kosovo neuznali, tyto státy tedy také mají svou odpovědnost, udělali to možná z určité solidarity, z přání, aby nevznikl precedent pro nějaké otevření oblasti u nich doma. A já si myslím, že jenom tak mechanicky eh, se tím spustí pekelný stroj, který pod záminkou bezpečnosti v Kosovu eh, vytvoří situaci, podle pana Žeremiče například, jak to tady čtu, eh, povede k vytvoření paramilitárních partizánských jednotek, což je samozřejmě nepřijatelná situace. A přitom celý ten postup poskotu, postupuje, jako kdyby v nějakém nereálném snu a nikdo si nevědomuje, že bez Srbu to prostě nepůjde. Ale za Srby jsou také Rusové, jak všichni víme. A v podstatě je to jako chemická reakce bez kontroly. E, dojde k výbuchu a všechno skončí e, eh, v ovzduší. E, podobně jako ministr Bogdanovič, který prohlásil, že v Kosovu se nachází celá řada jed, vojenských jednotek. Takže my strkáme jako z hlavu do písku, předstíráme, že to není nic vážného, poslali jsme tam eh, delegaci, já jsem navštívil také elektrárnu vedle Prištiny, eh, faktury se neplatí, Ptali jsme se ministra, vzhledem k tomu, že to je jeho úkol, jestli bude vynocovat splacení těch, eh, všech těch závazků nesplacených, protože by to umožnilo zásobování elektřinou a eh, investice do údržby. A ptal jsem se toho ministra, jestli s tím bude něco dělat, protože mě ta situace velmi znepokojuje. Víme, že Makedonie je hned vedle, Víme, že celá eh, ta oblast se nachází v ekonomickém marazmu. A já si nejsem jist, že tato země nalezne zdroje na to, aby se mohla dále rozvíjet v situaci, kdy Srbsko se toho vůbec účastnit nechce a pravděpodobně ani nebude. A ještě mi dovolte jednu zásadní poznámku týkající se vnímání skutečnosti a toho oslepení, kterou jsme tady svědky ať už to jsou také větší část Albánců. Víme, že za Tita eh, to narazilo všechno na to, že Albánci chtěli rozšířit eh, Albány. Děkuji a já bych chtěl před slovo panu Fejsovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych se vyjádřil k eh, otázkám, které zazněly v tomto prvním kole diskuze, ale dovolte mi nejprve jednu obecnou připomínku. Já nejsem vedoucí mise EULEX. Je to generál Jagabon, který má na starosti tuto misi. Já s ním mám, s tímto generálem velmi dobré vztahy a také proto, že já mám mandát od rady, abych tady eh, předkládal určitá politická doporučení. A tento generál to uznává. A víme, že musíme velmi úzce spolupracovat. A k tomu také v terénu dochází. Měl bych vás ale varovat, že pan Vagabond by ani vám nemohl odpovědět na některé ty operativní otázky, které jste tady kladli. Já mu můžu předat eh, vaše připomínky a upozornit ho na ně. Měl bych ale asi ještě jednou zopakovat také jeho jménem, že nasazení v Kosovu začalo v létě Kosované a úřady kosovské to obecně vnímají jako dobrý začátek, jako výrazný úspěch, jako vítaný vývoj situace vzhledem k tomu také, jak předtím probíhala mise OSN. A myslím, že lidé obecně se těší na to, že EULEX eh, dosáhne stanovené cíle. Moje druhá poznámka se týká dialogu s etnickými skupinami, zejména se Srby. Myslím, že je možné dosáhnout mnohého. A někteří vůdcové kosovských Srbů jsou velmi odvážní a jsou připraveni se do tohoto dialogu pustit. Není to dialog, který by měl probíhat mezi jimi a mnou. Já bych se tam pouze chtěl sednout a postarat se o to, že byly k dispozici voda a káva. Myslím, že je to dialog, na kterém by měli začít pracovat, a to se zástupci vlády v Prištině. Chtěl bych vás ale ujistit, že tito zástupci kosovských Srbů byli velmi eh, spokojeni s první návštěvou kosovského premiéra jsou připraveni se pustit do spolupráce, nicméně, jak jste na to upozorňovali, stálo by za to, kdyby v tom byli ještě více pozbuzeni ze strany Bělehradu. A v budoucnosti. A já neustále opakuji tuto jednu evropskou hodnotu. V budoucnosti jde o dosažení tedy multietnické společnosti což důrazňuji svým posluchačům v Kosovu. Musíme si vědomit, že my jako Evropská unie můžeme poskytnout určité možnosti, abych to vyjádřil opačně, my jako Evropané nejsme pro budování eh, zdí, které by oddělovaly politi- eh, etnické skupiny a jsme pro budování mostu mezi nimi. Myslím, že toto sdělení eh, postupně začínají v Kosovu chápat a já doufám, že ho jednou pochopí také v Bělehradě. Ještě mi dovolte se vyjádřit k té otázce kulturního dědictví. Můj pohled na to je, že pokud chceme nalézt udržitelné řešení, které by vedlo k ochraně srbských kostelů, dalších kulturních památek, jakože památek jiných etnických skupin, tak nemáme jinou alternativu, než zajistit plnou spolupráci místních úřadů. Můžeme poskytovat vojáky KFOR, kteří by měli stát fyzicky před, před eh, srbskými kláštery a kostely, ale upřímně řečeno, nemyslím si, že na to ty vojáky tam máme naše vojáci by měli mít nasazeně a působit eh, na jiných oblastech a vykonávat jiné činnosti. A proto si myslím, že by to mělo být úkolem kosovské policie, která teď díky úsilí OSN v posledních devíti letech se vypracovala na úroveň profesionality, která je podle mě velmi pozoruhodná. A kosovští policisté by tedy se měli zhostit těchto úkolů. To je jediná cesta kopředu. Mým cílem je postarat se o to, aby zástupci místních úřadů se zástupci Srbské autorostní církve a se zástupci srbské komunity se připojili k tomuto úsilí, protože jinak jenom ztrácíme čas a riskujeme zhoršení bezpečnostní situace k místním volbám. Myslím, že teď jsme před dilematem. Já vím, že ideální situaci by bylo, kdyby se načasování voleb odvíjelo od hodnocení pokroku v oblasti decentralizace. A s připravenosti spolupracovat ze strany kosovských Srbů. Nicméně víme, že ten mandát je na dva roky, takže do konce tohoto roku musí proběhnout místní volby. Pokud ten pokrok bude nedostatečný, tak uvidíme, co dál. Já to beru na vědomí. A také to, co říká paní Pak. A budu se snažit velmi energicky argumentovat pro decentralizaci. Obecně řečeno, a byl bych rád, kdyby paní Pribitič, eh, pan Pribitič eh, s tím souhlasil. Víme, že eh, v konečném důsledku spolupráce závisí na ochotě Bělehradu. Nemůžeme vetovat srbskou komunitu a srbskou vládu. Můžeme ji odstranit z dalšího vývoje v Kosovu. Rozhodně by to nevedlo ke stabilitě. A myslím, že bychom tím jenom ztratili ze zřetele výhledku na členství v Evropské unii pro Srbsko. Řešíme tady velmi komplikovanou situaci. My bychom si přáli, aby byla v mnohých ohledech eh, lepší. A bylo by samozřejmě lepší, kdyby to všechno se zakládalo na jednomyslné akceptanci usnesení OSN. Bohužel tomu tak není. Není tomu tak ani na půdě rady. Nicméně většina členských států, které spolupracují na Balkáně, dospěly k závěru, že jiná alternativa kromě nezávislosti neexistovala. My teď tedy musíme pracovat na budoucnosti. Víte, že tady, také, že tady jsou také závěry rady z začátku loňského roku, které Kosovu poskytují nebo do Kosova vysílají misi, která by měla dohlížet na aplikace práva a na právní stát. My také Mezinárodní úřad pro um, sledování situace. To všechno by mělo Kosovu umožnit se dále rozvíjet na multietnickém principu a budovat stabilní prostředí. Souhlasím s vámi, že Před námi ještě pořád stojí velmi obtížné výzvy, například je to vytvoření bezpečnostních sil v Kosovu a budeme je muset řešit. Podle mě je lepší mít malý profesionálně bezpečnostní sbor pod demokratickou kontrolou spíše než nelegální para vojenské jednotky, které by se volně po Kosovu pohybovaly a působily různé problémy. Já bych řekl, že to by byl pokrok. Možná se mnou nesouhlasíte. Myslím si, že úkoly těchto dvou tisíců eh, vojáků, kteří podle mě nepředstavují žádné nebezpečí pro sousední státy, by měly spočívat v podpoře obyvatel v případě přírodní katastrof a tak dále. A podle mě je to velmi pozitivní krok ku předu. Nesouhlasím s vámi také s tím rizikem vytvoření Velké Albánie, jak tomu bylo kdysi. Chtěl bych vás odkázat na závěry kontaktní skupiny, včetně Ruska a dalších tedy západoevropských států, že je potřeba dodržovat určité zásady týkající se budoucího statutu, což jedna z těch zásad je to, že nemůže dojít k rozdělení území Kosova a že Kosovo se také nemůže sjednotit s, nějak, s jedním ze sousedních států. A upřímně řečeno, já nemám e, žádné informace o tom, že by, e, nebo nic nenasvědčuje tomu, že by k tomu někdo mohlo dojít. Děkuji paní Fejtovi za e, toto první kolo. Můžeme přejít ke druhému, pan Mejer. Voorzitter, Pane předsedo, intenzivní snahy ze strany Evropské unie ve směru Kosova by se měly opírat o čtyři body. Eh, především je to přechodné období od ledna loňského roku. To by mohlo zamezit chaosu. A toto období, vlastně kdy mm, teď slavíme první výročí nezávislosti, tak eh, to si myslím, že je problém. Byla tady zmínka o přemístění Rómů, eh, to je důležité, aby současně nedocházelo k diskriminaci a aby žádná eh, jaksi skupina nebyla nějak utlačená a to je třeba mít na paměti, přestože došlo k určitému pokroku. Dále pak administrativa. Nejedná se o to zasahovat, ale myslím si, že můžeme kvalitně radit. A za čtvrté, v Kosovu se lidé obávají, aby Evropská unie nechtěla zasahovat do vnitřních záležitostí, ale v tomto směru já bych řekl, že my jsme spíš potichu v Evropské unii a uh, na, jak si nastanou určitá případy vetování a podobně, takže já si myslím, že nejlepší bude co nejrychleji půžit k integraci eh, a vstupu do Evropské unie a to je věc, kterou jsem zatím neslyšel zaznít v té prezentaci. Domnívám se, že realita je trošku jiná, eh, co se týče těchto čtyř bodů. Pan Fejt myslím, velmi správně řekl, že je potřeba vytvořit multietnickou společnost funkční. A v tom já jsem pesimista. Myslím si, že to je velmi obtížný úkol snažit se zvnějšku vytvořit z Kosova jednotný celek. To se obávám, že je prakticky vyloučeno a je třeba chápat, že Kosovo jakožto nezávislý stát má většinu obyvatelstva Albánsk, Albánců, kteří se rozešli s radikálními Srby a prostě je tu celá řada charakteristik tohoto státu a myslím si, že snažit se věci řídit zvnějšku, to by mohlo vést k dvojímu typu frustrací. Ti, kteří se tam považují za většinu a e, obyvatele na sever od Mitrovici, kteří nechtějí přerušit styky s Srbskem, ti nechtějí e, problémy na celnici, chtějí e, moci využívat veřejné služby. Tak tito lidé ze severu chtějí uchovat vztahy s Srbskem a e, to, tyto pocity tam jaksi převládají ve většině případů a obyvatelé jihu tam se jedná eh, hlavně o Albánce, kde tedy Srbů je menšina, a ti eh, by spíš eh, chtěli jednat o, in, o integraci, nicméně Albánci na jihu chtějí úplnou nezávislost a nechtějí žádné boručnictví. Takže kdy, pane Fejte, očekáváte, že bychom mohli skloubit tyto dvoje představy, tedy úplnou nezávislost na straně jedné a, na, a, a, a ty, kteří se nadále považují za Srby s úzkými vztahy se Srbskem. Takže jak byste uh, mohl, jak myslíte, že lze dosáhnout úplné integrace? Kdy lze očekávat nějaké výsledky? A domnívám se, že to je E, neuskutečnitelný úkol a ještě celá řada věcí se k tomu může přidat. Děkuji. Spraga. Předsedo, ráda bych poděkovala panu Fejtovi za jeho vyváženou zprávu alespoň na základě toho, co vím o této situaci. A také kolegovi Lajtenokovi děkuji za jeho následnou misi a také za aspekty, které tady nadnesl. Mm, eh, velmi souhlasím s tím, co bylo řečeno ehm, panem Fejtem, panem Lagendijkem, také to, co říkala paní Pak. Opravdu eh, se musíme jasně vyjádřit a musíme se více angažovat eh, v spolupráci s Bělehradem a to začlenuje také náš parlament. A eh, takové to paselství, které vysíláme, abychom řekli, jaký typ akcí potřebujeme mm, vzhledem k situaci, která vládne na severu. Mluvili jsme už hodně o Kosovu, mluvíme hodně o menšinách, ale mě leží na srdci většina. A většina v Kosovu, jako všude jinde, jsou ženy. Uh, a ráda bych se zeptala, jaká je situace no vlastně e, práv žen. Máme celou řadu žen v parlamentu, protože bojovali a byly podpořeny mohli, můžou sedět v parlamentu a stěžují si, že jsou často zanedbávány, e, e, dokonce i ze strany zástupců EU. Stěžují si, že například tady byly diplomatické schůzky a nebyly tam nominovány žádné ženy. Ehm, co se týče náboru do eh, armády, eh, taky velmi omezená účast žen, což eh, je jiné zase v oblasti policejních složek. Takže jak si stojí Evropská unie? Mm, máme tady ILEX, to je ústřední věc, mm, mm, ale i od nich slyšíme, že nejsou dostatečně ehm, zohledňovány a nejsou integrovány do celé situace. A teď, co se týče voleb, místních voleb. Je tady nějaký proces, který zajistí, že se tady budou účastnit ženy, nebo alespoň paritní systém, který zajistí to, že bude větší účast žen e, na volbách. A e, potom otázka korupce. E, minule, když jsem tam byla, tak ženy z Kosova byly právě ony, které řekly, že litují, že Julex, v rámci Julexu se mluví o korupci a o boji proti organizovanému zločinu, ale jenom tak eufemisticky mluví se o právním státu a tyto ženy říkali, pokud to nebude EU, e nebude-li to e, e, Julex, který to dá na politickou agendu, tak kdo to udělá? Takže jak si stojíme v této oblasti, když máme bojovat proti korupci a organizovanému zločinu? co můžeme um, očekávat od kosovských úřadů. A to se netýká pouze severu, kde jsou um, eh, srbo, srbské úřady. Jak to vypadá tato situace i ve zbytku země? Děkuji, pan Nasara. Rád bych poděkoval panu Fejtovi za velmi eh, cenný eh, pohled na situaci v Kosovu a doufám, že se rozvinou dobré vztahy i do budoucna mezi EU e a Kosovem. Eh, moje země eh, neuznává existenci Kosova, ale přispívá eh, k mm, EU, misi EU, je to součást politiky Evropské unie a bez ohledu na to, jestli podpoříme nezávislost Kosova či ne, měli bychom spolupracovat tak, aby tato země byla stabilní, prosperující a aby byla soběstačná. Jakékoliv úsilí zaměřené na stabilizaci Kosova by mělo znamenat aktivní dialog s Bělehradem a já myslím, že to, jaké signály bude vys- vysílat Bělehrad bude záviset také na našem přístupu. Zkušenosti ukazují, že eh, nemůže eh, tady být žádný diktát, ale měli bychom zajistit dlouhodobou stabilitu eh, v Kosovu. I když přítomnost EU v Kosovu je vítaná, tak bych nechtěl, aby Kosovo se stalo protektorátem EU. Priština by se měla rozvinout vlastní institucionální a finanční soběstačnost. A proto bych rád slyšel Ehm, jaký je časový rámec podle pana Fejta eh, týkající se rozvo- dalšího vývoje Lexu v Kosovu. Tam se, protože věřím, že mm, od, bychom od samého začátku měli mít jasná očekávání, co se týče časového rámce, kdy tato mise eh, naplní své poselství a kdy úřady v Prištině budou moci naplno převzít, převzít své funkce. Takže na základě vašich interakcí mm, e, s kosovskými úřady, pane Fejt, jak byste popsal administrativní e, možnosti v tomto regionu a jak e, si, kdy, kdy Kosovo bude naprosto soběstačnou jednotkou? Děkuji a poslední mluvčím pan Jury. Pane predsednik. Govorimo veliko o politični stabilizaciji v Pane předsedo, víme, že toto závisí na demokratizaci společenství v Kosovu a Brání to ve spolupráci s úřady a s občanskou eh, společností. Já jsem navštívil Kosovo eh, krátce eh, předtím, než byla prohlášena nezávislost Kosova a účastnil jsem se konference o osvědčení praxi a také o účasti občanů. Mm, v, ve veřejných záležitostech a zaregistroval jsem, že mají velmi dobře rozvinutou občanskou společnost. Mají více jak tři tisíce registrovaných nevládních organizací, což znamená, že tady je zájem mm, zajistit fungování společnosti, ale zároveň jsem zaznamenal, že je tady nerovnost mezi občanskou společností a úřady tedy mezi občanskou společností a parlament občanskou společností a vládu. A rád bych věděl, jestli došlo k nějakému pokroku tady přání, které bylo vyjádřeno nevládními organizacemi, které se mohly účastnit této konference, znělo, aby byly vytvořeny určité mechanismy, které umožní přímější účast e, občanské společnosti. Občanská společnost je dobře zorganizována není jen založena na etnických úvahách, je tady spousta smíšených forem a toto jsou dobré osvědčené praxe, které musí být dále podpořeny. Děkuji. Uh, Mr. Faith, you have the floor now. slovo. To um, abyste odpověděl na druhé kolo otázek. Děkuji, pane předsedo. No, velice stručně já se asi vrátím k otázce Romů. Já jsem to tolik eh, vlastně nezmínil v, při odpovědi na první kolo. Eh, opatření eh, rozhodně, jak bych tak řekl, jsou poněkud frustrující a nejsou tam jasně vyhraněné odpovědnosti jednotlivých aktérů v rámci řešení situace Romů. My jsme handicapovaní Um, s tím nedostatkem um, snadného přístupu uh, na sever, kde uh, ty romské tábory jsou uh, a kde vlastně došlo k té otravě olovem. Evropská komise tu mm, situaci sleduje, zasahuje tam Mezinárodní zdravotnická organizace, program USAID ze eh, Spojených států, kdy tedy je snaha přes, přemístit romskou komunitu tak, aby se dostali do lepších podmínek. Oni pravděpodobně nemají, nechtějí se přestěhovat za řeku Ibar na jich, takže je třeba nalézt nějaké jiné alternativy, ale mohu vás ujistit, že, tuto, eh, že této otázce věnujeme maximální pozornost a doufáme, že se vyřeší. Na adresu pana Majera bych řekl, ano, rozumím vaší skepsy, co se týče vytvoření eh, mnohonárodnostní společnosti, ale pevně věřím, že to by byla nejlepší cesta postupu ku předu. Mám příležitost, no měl jsem příležitost působit v bývalé Jugoslavské republice Makedonie a to, co platí v, té, v této zemi, jaksi nemá alternativu, to je jediná cesta, jak udržet tuto zemi při jejím etnickém složení. A je třeba skutečně trpělivě pracovat na usmíření a na udržitelném eh, prosperujícím životě všech eh, lidí v této zemi. Eh, jakákoliv alternativa by byla nestabilní a nebyla by v zájmu ani Evropské unie. Znamenalo by to, že by tato země eh, se rozpadla a nejspíš by došlo znovu k násilí. Ale hovoříme-li o evropských hodnotách, máme různá společenství i v našich vlastních členských státech a domnívám se, že to je velice Eh, rozumné a, a členové, to budoucí členové tomu dobře rozumějí, je jim jasné, že je potřeba nalézat eh, multietnická řešení. Čili to je moje odpověď na dilema, které jste zmínil o tom, nebo v souvislosti s tím, že srbská komunita Eh, se stále jaksi obrací na Srbsko a albánská komunita žádá úplnou eh, samostatnost. Úplná nezávislost, ano, ale stále ještě je to jakási kontrolovaná nezávislost. Já nevím, jak dlouho eh, tato fáze té kontrolované nezávislosti bude pokračovat, a e, tím reaguji také na otázku pana Nasera, co se týče administrativních kapacit vlády. Pokračovat po dosažení úplného nebo e, osamostatnění, jak jste o tom hovořili jako o protektorátu Evropské unie. E, Tedy myslím si, že základní podmínky pro to, aby tato kontrolovaná nezávislost se stala úplnou nezávislostí, eh, je, že tato, eh, tato, tato společnost eh, musí dosáhnout jisté stability na celém území Kosova, musí tam vzniknout jednotný právní prostor s dobrými sousedskými vztahy Kosova se sousedy a jak Kosovo, tak jeho sousedé eh, jak si mohou pak eh, pokračovat ve svém procesu přiblížení k Evropské unii. Ehm, já s tím ehm, jak si mám problém v tom smyslu, že když určité zemi dáte jak si perspektivu, že vstoupí do Evropské unie, že se stane členem unie ne jako protektorát, ale, ale Eh, přímo eh, členem eh, této unie, na to se skutečně ti lidé nesmírně těší. Co se týče žen, já uvedu několik konkrétních příkladů. Především já jsem se setkal s občanskou společností, s organizacemi, které vedou ženy v Kosovu mm, před krátkým časem, jak si ocenili tento dialog a přeji si, aby pokračoval a to máme rozhodně na mysli. Situace je taková, že byla, byly stanoveny kvóty, jedna třetina kandidátů do komunálních voleb mají být ženy, jedna třetina. Co se týče Eulexu, tady taky zase já musím říci, že nejsem přímo zapojen, takže to ne, nemohu prohlašovat, ale e, také e, tedy Evropská unie vítá větší úč, účast žen, nicméně e, e, tady se očekává větší iniciativa. Co se týče e, e, policie, tam ředitelkou policie je žena. My Samozřejmě se tam setkáváme s velice tradiční společností, nicméně jsou tam patrné signály, že ženy jsou eh, připravené a, a ochotné zapojit se do nějaksi odpovědných funkcí v různých podnicích, i veřejně právních eh, podnicích a eh, různých jiných místech ve společnosti. Dále pak korupce. To je klíčový úkol pro EULEX. Tady já bych očekával velice brzy výsledky. Celá řada výrazných případů eh, je a bude prošetřována, to je úkolem eh, především Eh, státních zástupců a soudců, aby dostali tyto lidi před soud nediskriminačním způsobem. To znamená, je důležité, abychom nesklouzli do pokrač do nekonečných diskusí o tom, kolik Srbů a kolik Albánců bylo eh, jak si přivedeno před soud. Důležité je, aby spravedlnost fungovala nediskriminačně a ty nejkřiklavější případy byly vyřešeny prioritně. To je si, mm, podle mého názoru hlavní kritérium, které by mělo platit. Teď mám dojem, že jsem víceméně odpověděl na všechny otázky. Ještě tam byla jedna otázka pana Nasera týkající se časového rámce Eulexu. Ten mandát rada schválila pro, na dva roky, ale je jasné, že v případě potřeby bude možné tento mandát ještě prodloužit, takže od června 2008 do eh, června 2010, ale realisticky řečeno, to by byl zázrak, kdyby se podařilo v červnu 2010 úkol splnit, takže asi si příliš nezadám, když řeknu, že pravděpodobně bude ještě tento mandát prodloužen. Takže, pane předsedo, bylo mi velikou ctí eh, setkat se s vaším výborem. Děkuji. My jsme velmi rádi, že jste takto vyčerpávajícím způsobem poreferoval o všech otázkách, že jste zohlednil také naši zprávu. Myslím, že jsme tady dospěli k velkému koncensu o většině těch bodů a těšíme se na to, že se s vámi v budoucnosti ještě někdy setkáme a to je konec našeho jednání.